if you want. Dámy a pánové, chtěl bych vás srdečně přivítat a pozdravit a obzvláště bych chtěl přivítat experty tohoto slyšení, které ještě představím i jmenovitě nyní eh, Nebudu tato jména uvádět. V Evropě jsme vždy diskutovali především po Fukušimě s velkým napětím o otázce bezpečnosti zásobování eh, a poté, co určitý stát eh, opouští jadernou energii. Ano, bylo to Německo. Spolková republika eh, Německo rozhodla o tomto rozhodla to strana CDU, má kancléřka, ale já mám přesto jiný názor. E, toto rozhodnutí pro mě e, není e, vhodné. Jde však o otázku zásobování energiemi. Budeme mít zcela jistě problémy také kvůli tomuto rozhodnutí německé spolkové vlády Jistě bude nedostatek energií také proto, že jsou určité potíže na severu Afriky. Eh, zemní plyn je určitým řešením v oblasti fosilních paliv. Eh, tento plyn je k dispozici a má malé emise CO2. Tento zemní plyn je vhodný také eh, propojení s obnovitelnými energiemi. A to proto, že je možné eh, také vyrovnávat určité výkovy, výkyvy eh, výroby energií z obnovitelných energií. Tam je možné použít plyn. Jistě víte, že 60 zemního plynu dovážíme z třetích zemí. V některých eh, členských státech je závislost závislost na dovozu až stoprocentní a každý ví, že velcí vývozci eh, jsou Norsko a Rusko pro Evropskou unii, ale také některé severoafrické státy. My jako výbor jsme se vždy zasadili proto, to, eh, aby závislost na dovozu byla redukována, že prostě musíme něco vymyslet a proto si klademe otázku, zda takovou možností je právě přidličný plyn. Tyto výskyty odpovídají 16 násobku dnešních eh, rezerv. Je zde celá řada technických eh, pokroků, které byly umožněny a které dovolují používat eh, plyn i u nás. Existují však také určité obavy i překážky pro využití tohoto plynu. Eh, ve slyšení a ve studii jsme na to také upozornili v tomto výboru. Tato debata se nevede jenom zde, ale také v četných eh, členských eh, státech, především v těch, které jsou závislé na této otázce a které mají zájem o využití svých zásob břidličného plynu. Právě proto chceme se přiblížit této otázce, zabývat se touto otázkou a pozvali jsme mnohé experty eh, pro tuto záležitost. Musíme se však soustředit eh, na téma, protože máme čas jenom do 17.30. Vítám pana Besona, vítám pana Pirola, pana Mungana, pana Howarda, a dále pana Pistre a pana Rajnike. Doufám, že jsem jména vyslovil správně. Pokud ne, tak mě prosím potom ještě opravte. Jako prvního bych chtěl poprosit zástupce Mezinárodní energetické agentury eh, pana Bessona a prosím, aby se jako první ujal slova. Good afternoon, ladies and gentlemen. If, I, if we can try to get to the slides. Uh, no, uh, Pokusím se spustit svoji prezentaci. Tak měla by to být jednička. Ano, výborně. Dovolte, abych se krátce představil. Mé jméno je Chris Besson, pracuji pro Mezinárodní agenturu pro energii a byl jsem požádán, abych eh, vystoupil jako první na tomto jednání a sdělil vám něco o možném využití břidlicového plynu. Budu vycházet ze dvou publikací eh, této agentury. Jedna je z roku 2010 z listopadu a druhým dokumentem je dokument, který eh, je který má název Výhledy energetické výhledy ve zlatém věku plynu, který pochází z června tohoto roku. A je to zpráva, kde jsme se věnovali potenciálnímu využití plynu, který by měl sehrávat větší roli při zajišťování energetických potřeb v příštích letech. Plyn tedy bude hrát větší úlohu, než jsme se doposud domnívali. Jedná se tedy o vyžití břidlicového plynu a dalších nekonvenčních zdrojů. Tento zlatý věk plynu, jak je popsán v této zprávě, e, nepředstavuje ten nejpravděpodobnější e, vývoj. Nicméně e, jsou tady určité nástroje politického charakteru, které předpokládají toto využití. Vzhledem k tomu, že budu vycházet z těchto dvou dokumentů, které se věnují Eh, jak celosvětové, tak evropské um, problematice. Budu uh, spojovat oba pohledy, tedy celosvětový a evropský. Takže teď by to mělo fungovat. Děkuji. Jakožto úvodní řečník dovolte, abych nejprve nabídl pracovní definici břidlicového plynu. Vím, že eh, mý následující řečníci jsou geologové. Eh, snad se neurazí, když nabídnu tuto definici pro potřeby naší další diskuse, další diskuse. Takže je to plyn, který se nalézá eh, v, ve formacích hornin a je volně klasifikován jako, nebo v horninách, které jsou volně eh, klasifikovány jako jílovitá břidlice. Tato hornina je bohatá na organické látky, na jíly, má nízkou propustnost a nalézá se ve srovnání s konvenčními ložisky na rozsáhlých plochách. Takže ty zásobníky jsou velice velké. A vrstva této hodiny je také velice silná. Až e, do e, roku přibližně 2000 se e, tento plyn těžil neekonomicky nějakým způsobem, ale poté, kdy se objevila technologie horizontálních vrtů, tak se minimálně ve Spojených státech přistoupilo k ekonomické těžbě tohoto plynu. Další řečníci se možná dostanou k technickým detailům, které já teď vynechám, pokud je tedy to vícestupňové hydraulické štěpení. Podívejme se nejprve na těžitelné nekonvenční zdroje celosvětovém měřítku. Doufám, že je to přehledné. Každopádně to okomentuji. Modrá barva znázorňuje území, kde se již tento plyn produkuje. Potom žluté plochy představují konvenční ložiska plynu, respektive konvenční těžbu. Napravo potom máme nekonvenční plyn, přičemž eh, ta modrá a purpurová představuje břidlicový plyn a eh, plyn z uhelných slojí je znázorněn černou. Ten název je důležitý, protože tady hovoříme o těžitelných nekonvenčních zdrojích. Břidlicový plyn především Eh, není prozatím dobře zmapován. Obvykle víme, kde jsou eh, tato ložiska a v řadě případů víme, kde se nachází, ale nevíme, do jaké míry jej lze vytěžit. v USA již mají větší zkušenost eh, s odhadem ložisek a v ostatních regionech eh, je to zatím v úvodní fázi, kde se tady zkoumá, jaké, jaké jsou zásoby. Takže tolik k těžitelným ložiskům. Takže z tohoto grafu můžeme usoudit eh, dvě věci. Jednak, že nekonvenčních zásob je stejně, respektive, pardon, je, je dvakrát tolik eh, než eh, konvenčních. To platí pro Evropu. Máme tady druhý a třetí graf, eh, takže je tam většinou břidlicový plyn a také konvenční plyn, toho břidlicového plynu je e, dvojnásobné množství než e, klasicky těženého plynu. Navzdory tomuto poměru e, patří Evropa k relativně malým regionům, pokud jde o zdroje břidlicového plynu. Tento graf ukazuje těžitelné zdroje břidlicového plynu v státech OECD a dalších států, které nepatří mezi členské státy EU. Je to informace z několik měsíců staré zprávy e, amerického ministerstva pro energetiku a je to nyní ta nejčerstvější zpráva, která popisuje odhadované zásoby břidlicového plenu v celosvětovém měřítku. Jsou tady vša, nejsou tady však uvedeny všechny státy, kde jsou značné zásoby břidlicového plenu. Chybí tady například Španělsko a další státy. O co však jde? V řadě zemí jsou ložiska břidlicového plynu a neplatí to pouze pro Evropu. Tento plyn najdeme v řadě zemí po celém světě. Konvenční plyn se nalezá především v Rusku a dalších státech bývalého Sovětského svazu a na středním východě, eh, kde jsou tady soustředěna eh, ložiska konvenčního plynu, ale břidlicový plyn je, eh, se nalezá v, v podstatě po celém světě. Není pochyb o tom, že v budoucnosti se bude těžit především nekonvenční plyn, nebo ne, budou využívána především nekonvenční ložiska. Máme tady eh, nahoře eh, břidlicový plyn, potom další typy plynu a vidíme zde vývoj produkce plynu. Jak jsem zmínil, břidlicový plyn je v současné době spornou komoditou zde máme největší eh, producenty eh, konvenčně těženého a nekonvenčně těženého plynu. Modrá tedy konvenčně, červená nekonvenčně. Nejsou tady však všechny státy. Pokud se ještě krátce vrátím k těmto grafům, tady jsem zapomněl zmínit jednotky, množství, eh, se kterými se pracuje, je vyjádřeno v bilionech kubických metrů. V Evropě je přibližně 20 bilionů těžitelného eh, konvenčního i nekonvenčního plynu. Pokud to převedeme na současnou spotřebu, tak ta v Evropě činí 500 miliard kubických metrů ročně. Takže 20 mil, bilionů, 20 bilionů kubických metrů je přibližně 20 let, respektive 80 let eh, spotřeby v Evropě, tak jak je dnes. Jsou tady další faktory, které mají vliv na vývoj těžby tohoto plynu. Budoucí produkci Eh, budou ovlivňovat tyto faktory. Eh, je to samozřejmě míra eh, oživení ekonomiky, potom také otázky ochrany životního prostředí a příslušné předpisy, respektive regulační rámec. Obecně se má za to, že ekonomická cena plynu v USA Eh, činí přibližně 6 eh, dolarů MBTU, neboli eh, milionů britských termálních jednotek, což je přibližně 220 dolarů za tisíc kubických metrů. Je tady řada faktorů, které mají vliv na těžbu. Je potřeba mít licenci, a řada tak to, s tímto plynem se také eh, těží se také těší tekutý eh, zemní plyn, který má přibližně stejnou cenu jako ropa. Takže eh, není pochyb o tom, že v Evropě bude cena tohoto těženého plynu vyšší než v USA, a je to způsobeno řadou faktorů. Struktura průmyslu je odlišná, jsou tady také e, různé e, vlastnické struktury a také e, ekologické předpisy jsou přísnější tomu se určitě budou vyjadřovat i mý kolegové. V příštích 6 až 12 měsících eh, dojde k napojení těchto vrtů v Polsku, které je průkopnickou zemí a poté dostaneme eh, bližší informace o tom, eh, jaká bude cena zde těženého plynu. Pokud jde o, pokud jde o míru obnovy, eh, tak eh, ta bude mít také rozhodující vliv na ekonomiku těžby. Poptávka je eh, nepochybně vysoká, hned vám ukáže graf a otázky ochrany životního prostředí a regulační rámec pojednám později, stejně jako mý kolegové následující řečníci. Hovoříme-li o poptávce, tak Není pochyb o tom, že tato poptávka v příštím čtvrtstoletí bude narůstat a budou to především rozvojové země, respektive země jako Indie a Čína. V Evropě se očekává v roce 2035 eh, také vyšší poptávka. Nicméně ta poptávka vzrůstá všude Tento graf eh, vyjadřuje poptávku po zemním plynu i po importovaných plynech. Je tady vyjádřeno, vyjádřen také poměr eh, zemního plynu a importu. Proč tady eh, ten graf uvádím? Protože i v Evropě dojde k navýšení těžby břidlicového plynu. Tady to se netýká Evropy, ale eh, celosvětové těžby. Na místech, kde se nyní eh, těží, dojde k poklesu těžby. Platí to jak pro Evropu, tak pro ostatní státy. K tomu poklesu dojde v té oblasti konvenčně těženého plynu ve velkém měřítku. Ale vzhledem k vzrůstající poptávce bude potřeba nahradit pokles těžby konvenčně těženého plynu právě e, břidlicovým plynem. Světle modrá a ta středně modrá barva, e, to jsou e, oblasti těžby, které eh, vlastně zatím nezahájily produkci. A pokud jde o eh, konvenční těžbu, tak eh, ten graf by vypadal v Evropě přibližně stejně jako tady. Dojde tedy k nárůstu těžby břidlicového i konvenčně těženého plynu. Proto předpovídáme, že import bude hra, sehrávat stále větší roli pro Evropu. Otázky životního prostředí, o nich se hodně hovoří. Věnují se tomu také hromadné sdělovací prostředky. Pokud jde o nekonvenční eh, technologie těžby, tak eh, zde hovoříme o eh, vícestupňové um, frakování a horizontální vrty. Obavy se týkají emisí skleníkových plynů, eh, využívání, využívání eh, půdy, především eh, v, ve Spojených státech jsou s tím spojeny problémy a pro Evropu to může platit také. Eh, další řečníci také zmíní osvědčené postupy, které mohou snížit eh, tyto obavy z hlediska ochrany životního prostředí. Ve Spojených státech eh, se ne vždycky tyto osvědčené postupy používaly v zájmu ochrany životního prostředí. V Evropě se na to jistě bude velice dbát zde máme emise skleníkových plynů při cestě plynu od vlastně zvrtu ke konečnému spotřebiteli. Dochází k emisím během produkce, takže nalevo máme v průměrné emise u konvenční řečeného plynu a napravo u břidlicového plynu e, při nejlepší aplikaci těch osvědčených postupů a při nejhorší aplikaci osvědčených postupů, kdy těchto emisí, eh, především přes spalování a odplňování, je více. Dovolte pár poznámek. Eh, už eh, budu muset končit. Emise CO2 napříč plynárenským průmyslem, tak by měly být právě rozvojem těžby plynu sníženy. Jsou tady eh, dvě předpovědi, ehm, vlastně podle toho standardního scénáře a podle toho scénáře takzvaného zlatého věku plynu. Vychází se z toho, že bude vyšší poptávka eh, po energii a ta se bude ve stále menší míře vyrábět z jádra, budou se také méně využívat eh, obnovitelné zdroje, což eh, povede k nárůstu emisí. Několik slov na závěr. Můžete eh, se podívat na zprávu Mezinárodní agentury pro energii, z jejíž zprávy jsem čerpal. Doufám, že mý polští kolegové vás seznámí s vývojem těžby břidlicového plynu v Polsku. Děkuji za pozornost. Děkuji vám srdečně za tyto informace, pane Bresson, a přímo přejdeme k další otázce průmyslových, komerčních a finančních aspektů Eh, bude nejdříve hovořit eh, pan Karabula, předseda PGINIG z Polska. Ještě jednou prosím všechny, abychom dodržovali eh, časový limit. Kolega Bütikov má poznámku, já se chci jenom přihlásit do debaty. Dobře, takže jste prvním řečníkem. Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, děkuji velice za pozvání. Ehm, za to, že jsem dostal příležitost s vámi pohovořit. Měli jsme možnost mluvit 27. Eh, června v Polsku, takže je mi potěšením, že se mohu vrátit zpátky a předložit vám prezentaci eh, naší společnosti Polish Oil and Gas a o tom, eh, jak pracujeme v oblasti břidličného plynu. Krátký úvod, co je PGNIC pro ty, kteří ještě nic neví o naší společnosti. Jsme plně integrovaná společnost, aktivní v oblasti těžby, obchodu a jsme také mm, jsme aktivní v v oblasti ukládání a v oblasti unbundlingu a díky Evropské unii, díky pravidlům Evropské unie, eh, tady už nemáme žádné eh, přenosny, je to úplně jiná společnost, která v Polsku eh, řídí vysokotlakové přenosné systémy, také distribuce, máme šest společní na to, společností na to, je to tady takzvaný legal unbundling a také jsme malou obchodní oblasti aktivní, víc než 6 milionů polských rodin tady zásobujeme. A e, jsme v rukou státu, takže e, by se dalo říct, že jsme National Oil Company, 70, víc než víc 75% e, a zbylý 25% ten je kotován na varšavské burze. Kapitalizace je 9 miliard dolarů. Ale dnes přicházím, abych se s vámi podělil o některých věcech, které se týkají břidličného plynu. A z průmyslového hlediska budu tady se eh, budu sledovat to, co řekl Christof, kolega Kristofensen v říjnu 2010. Zmínil se o tomto, zmínil se o sedmi um, klíčových úspěších, když se mluví o eh, konvenčním plynu a břidličném plynu. Nebudu hovořit jenom o finanční proveditelnosti, nebudu mluvit pouze o profitabilitě břidličného plynu. Toto um, bude poslední část pak mé prezentace, ale sač, začnu ekologickými záležitostmi. Uh, a důležitá věc je tady toto. Nejen mm, eh, mm, my jsme si vědomi těchto záležitostí, ale je velice důležité, abychom eh, komunikovali správným způsobem eh, s veřejností. A udělali jsme toto za Pegenik, ano, my jsme udělali frakování Polsku. 18. července 2010 jsme Eh, provedli první frakování hydraulické v Polsku a udělali jsme to eh, v, na vrtu, v Markovola. A bohužel výsledky nebyly úplně uspokojivé, ale um, pak jsme 18. září 2011 provedli v Lubočino um, testy a byli jsme úspěšní. Po frakování v vertikálním směre jsme byli schopni dodat plyn a uh, pak uh, a chtěl bych říct ještě k tomuto eh, posledně eh, něco později. Další společnost, která je aktivní v Polsku, je Fridex Resources. Ti byli také úspěšní, eh, protože to byly horizontální vrty a frakovali vícestupňově horizontálním způsobem. V Polsku jsme, máme 10 vrtů deset vrtů, které se zabývají vývojem říčného plynu a tři eh, eh, vrty to byly frakovací aktivity. Ale teď se dostávám ke komerčním záležitostem a také důvěryhodným informacím. My jako Pegenik eh, komunikujeme s místními úřady nebo obcemi, takže se účastníme různých konferencí, ale důležitá věc pro nás je, že komunikujeme s místními lidmi, s různými úřady, s zemědělci, kteří jsou majiteli půdy, síly. A my od nich kupujeme, pronajímáme, tak abychom mohli vyvinout žiličný plyn v Polsku. Tady vidíte jen pár obrázků toho z těch setkání s těmito obcemi, kde vysvětlujeme lidem celou řadu otázek, které se vztahují k k tomuto tématu, eh, k tématu hydraulické frakturace nebo štěpení. A někteří z nich mají otázku, otázky, ale my jsme velmi rádi, že na ně můžeme reagovat. Co je důležité? Eh, od chvíle, kdy jsem se s vámi naposledy setkal 27. Eh, června tohoto roku, jsem eh, organizoval setkání Markovola a co je tady důležité? My jsme se vrátili totiž rok po hydraulickém frakování. Rok poté jsme se vrátili, abychom místním obcím ukázali, jak jsme, eh, co jsme udělali s půdou eh, a jak vypadala pak půda před tím, než jsme začali těžit plyn. A vysvětlovali jsme jim, že se vrátíme a že se vrátíme do různých eh, regionů v Polsku a pak od mezi 7. a 9. zářím jsme zorganizovali další setkání v Krenici, kde jsme ukazovali široké veřejnosti různé nástroje, které máme pro vrtání a různé nástroje, které používáme v frakování. A také jsme zorganizovali další setkání 27. Eh, září v Lubočino, abychom ukázali místním lidem, co budeme dělat v příštích měsících až budeme eh, provádět horizontální vrtání a multifrakování. A eh, co nám to dává? Protože v Polsku byla položena otázka vyrábět či nevyrábět břidličný plyn. Odpověď zní takto. Obecně řečeno, 73% Poláků je pro eh, výrobu vřidličného eh, plynu, ale vždycky tady se naskýtá otázka, eh, co s výrobou, jak se na, mém, na zadním dvorku mého domu, protože v mnoha zemích v Evropě e, uslyšíte ne, ne, ne, ne u mě někde na dvorku, ale v Polsku víc než 56% lidí říká, nemám nic proti tomu. E, aby se vyráběl, aby se těžil plyn na mé půdě, na půdě, která již se majitelem. A toto je velice pro nás motivující. Ale vracím se zpět ke komerční využitelnosti. Je tady ještě jiná otázka, kterou musíme nadnést, a to je technologie a mm, eh, geotechnické pochopení. A zase v některých oblastech můžeme říct jednu věc. Za prvé, my jako Pegenik používáme nejlepší disponibilní eh, technologii, jak pro, eh, pro frakování. Frakovací činnosti byly provedeny pomocí Halibut, mm, tedy před rokem, v roce 2010 a i teď, před měsícem Halliburton ehm, to byla taková tým z Německa, přijel do Polska a Oni provedli vysoce objemové hydraulické eh, eh, frakturace a jsem velmi rád, eh, nebudu vám to popisovat detailně, ale můžu říct jednu věc. Využili jsme 1600 kubických metrů vody a načerpali jsme ji do vrtu a to bylo 3000 metrů hluboko. A to vydrželo pak 210 minut a všechno bylo provedeno podle designu a podle nejlepších osvědčených praxí, které existovaly. Nebyly tady žádné velké environmentální komplikace. A další věc. Frakovací činnost, kterou jsme provedli v Markovolu před rokem, eh, to mm, bylo pak polským ministerstvem eh, pro, eh, pro, prostředí pochváleno. Oni udělali něco, co nebývá běžné, ale chtěli si ověřit, jestliže je všechno v pořádku a jestli všechno, co jsme udělali, je to, co jsme měli udělat, pak Eh, oni, pak to oni přijmou, to znamená audit, byl to tedy audit ekologický a jeho výsledek byl jasný. Udělali jsme všechno podle uh, právních předpisů. A jednu věc chci zmínit. V Polsku máme 130 uh, Ehm, tzv. loss and by loss, které jsou, mm, které, podle kterých se upravuje těžba eh, a mm, plynu. Eh, máme tady také hornický zákon, který je jiný než v jiných zemích, eh, zvláště jiný než ve Spojených státech nebo ve v Kanadě. Ale chtěl jsem zdůraznit, že jsme byli auditováni a že jsme dodrželi všechna pravidla, všechny zákony a různé, různá nařízení, která existují v těchto 100 zákonech různých nařízeních. A další aspekt, který byl velice důležitý, a e, to byl takový inženýrský aspekt e, a také průmyslová, průmyslové služby a možná k tomu dvě poznámky. Technologie Eh, hydraulické eh, štěpení je jistě sofistikovaná technologie. Pracujeme eh, na nejvíc vysokých tlacích. Čerpáme vodu něčím, co je 360, 360 barů tlak. Ale v Polsku jsme zvyklí na tuto sofistikovanou technologii. Polsko vyrábí helium. A je to jediná země v Evropě, Polsko. Naše zařízení v Odolanově vyrábíme helium, pracujeme s velice nízkými teplotami. Takže jsme, ne, není o tom pochyb. Jsme schopni zvládnout hydraulické eh, štěpení. Pokud se někdo zeptá, tak odpovíme ano, jsme. Eh, pracujeme víc už než 30 let eh, s velice nízkými teplotami a jsme významným hráčem, co se týče helia. Nebudu tady mluvit o nejrůznějším využití helia na světě, ale je tady jenom sedm zemí, které mohou říct, že vyrábí helium. Polsko je jednou z nich. Pak další důležitá otázka je jistě naše spolupráce s univerzitami. Takže jsme učinili první kroky a vytvořili jsme konzorcium eh, s vůdčími technickými eh, univerzitami, třeba z Krakova. Eh, spolupracujeme také s Veršovským technologickou akademií a s Institutem pro technologii v Krakově. Proč? protože eh, chceme se dále rozvíjet, chceme se více eh, toho naučit a doufám, že velice brzy budeme schopni se umět programu, který eh, bude začlenovat jiné země evropské. A tento program výzkumný bude možný díky Evropské unii. Pak ještě jedna další věc, ona servisní, společ, servisní společnosti. Jsme si naprosto vědomi toho, že není mm, dostatek mm, vrtných zařízení dnes v Evropě, ale eh, kanadské společnosti, jedna z nich, Ensign, už mm, eh, řekla, že jsou velice eh, zainteresováni na zřízení výroby vrtných zařízení v Polsku. Další velmi důležitá otázka, která se vztahuje k takové životaschopnosti ekonomické, je to tady ekonomická otázka a podívejme se na určitá čísla.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 už bylo řečeno, že břidličný plyn e, se, jak vypadá situace v USA. Vidíte toto grafické znázornění a když sledujete onu zelenou křivku, tak to byla, byly ceny dovezeného LNG e, e, Spojených států. Oni vyráběli spoustu, víc než 500 miliard kubických metrů na rok, ale dováželi také spoustu LNG. A byly doby, kdy ceny za LNG dosáhly hladiny 12 nebo možná 14 dolarů a pak řekli ne, to už nebudeme akceptovat. Jsme bohatou zemí, ale nebudeme akceptovat akceptovat 12 nebo 14 dolarů na milion BTU. A tak se začaly rozvíjet, mm, pracovat na břidličném plynu a pak se stalo toto. Vidíte, že cena klesla. A můj kolega se už o tom zmiňoval, že je tady 6 eh, dolarů na eh, milion BTU a, a mm, eh, já chci říct, že tady je jedna věc důležitá. Spojené státy teď už nestojí před eh, eh, velkými, drahými dovozy LNG. Podívejte se na oranžovou linii, to je Japonsko. A eh, v Japonsku totiž vidíte pokles v cenách LNG, LNG, ale to bylo jenom dočasný pokles v roku 2008 a 2009, tedy cenový vývoj. Eh, jistě, že musíme zmínit ještě řadu věcí a také to, co, co se stalo po Fukushimě mm, a mm, eh, po tomto zemětřesení. Ale nejprve se podívejme na toto, když mluvíme o eh, komerčním využitelnosti, mluvíme o cenách. A teď pár těchto křivek. Nejprve vidíte vertikální linii. Ta vertikální křivka to je 11. březen. 11. března došlo k zemětřesení v Japonsku a to trvalo dva dny do 13. března. A co se stalo? Eh, zelená eh, křivka, tady to jsou ceny LNG na úrovni 10 dolarů na milion BTU, to, ty šly nahoru až na 16, řekněme, za jeden den. A co se pak stalo? Eh, z 15. března bylo je vidět, tedy pár dnů po zemětřeseních a tady byly dlouhodobé kontrakty a mm, předpokládalo se, že to půjde dolů. Ukážu vám hned, mm, že na neštěstí to tak nenastalo. Tady na grafickém znázornění vidíte vývoj cen mm, do blízké budoucnosti, do roku 2014. A můžete je sledovat, ty ceny, ale bohužel nemáme spolehlivé prognózy za hranice roku 2014 ale tady můžeme vidět, že na německém trhu ceny budou na úrovni nad 12 eh, dolarů na eh, MP, eh, ale pak tady MBTU. Ale ve Spojených státech to je tak pořád to není jenom, eh, to, to jsou fyzické dodávky a tam to je 6 dolarů. To znamená, eh, pořád rozdíl mezi USA a Evropou je dvojnásobný. 6 versus 12. A to je něco, co vyžaduje, abychom vážně přemýšleli o břidličném plynu, protože tyto cenové vývoje, jak jste je viděli, ty se dříve nenastaly. Před břidličným eh, plynem tady byla úplně jiná cenová úroveň. Vracím se ještě na chvíli k Japonsku. Jak jsem řekl, před březnem, únor, březen. Ceny v Japonsku a v Evropě mm, ve Velké Británii a také na trhu japonsko-korejské, eh, tam to začínalo 10 dolary. A teď eh, Tady máme slide s Mitsubishi Corporation. Oni ví přesně, o čem mluví. Velmi silně obchodují s LNG a 21. září ukazovali, ale cena dosáhla úroveň 16 dolarů na milion BTU. Ale jaká je cena dnes? Dnes eh, je cena 17,5 17,5 dolarů na MBTU. Šest měsíců, za šest měsíců se situace dramaticky změnila. Otázka zní, můžeme si eh, tyto typy cen dovolit? Japonsko? Možná ano, protože jsou bohatou zemí, ale Polsko ne. Ehm, nejsme tak bohatá země ještě a musíme vyčkat, až se situace zlepší. A teď ceny, ceny pořád, ale to nestačí. Musíme mluvit o poptávce. A už bylo řečeno, že je tady veliká mezera. Co se stane, až budou, až dojde k rostoucí poptávce po plynu, protože tato, je to také rostoucí celková poptávka po energii v Evropě. Jak zaplníme tuto mezeru do roku 2030? Břidličný plyn určitě nebude jediným řešením, ale dejme mu šanci a dejme šanci tomuto zdroji, které, které jí máme tady v Evropě. A to není jenom polský případ. Ehm, viděli jsme čísla z Polska, e, jistě jsme viděli i v zdroje ve Francii, ale za posledních pár týdnů Velká Británie ohlásila, že mají ještě větší zásoby ehm, díky Kaudrila a také Pol, Polsko. Polsku. Takže dejme šanci břidličnému plynu a podívejme se na určité analýzy, zvláště tady zase eh, Chevron, Chevron na, založen na analýze McKenzie eh, ukazuje nám cenu eh, plynu, co to bude stát, rozvinout eh, plyn v Polsku možná 8 dolarů, možná to bude nad hranicí 8 dolarů, ale objemy možná budou 40 miliard kubických mm, metrů. Možná celá Evropa bude schopna poskytnout něco jako 140 miliard kubických metrů do roku 2020. A zase nesoutěžíme tady s Ruskem, nesoutěžíme s Gazpromem, eh, nehledáme, eh, nebojujeme proti nepřátelům, nechceme bojovat proti větrným mlínům nebo proti solární energii. My máme, my jako plynový průmysl máme prostor, který můžeme naplnit. Můžeme zaplnit tu mezeru a je tu spousta prostoru pro jiné zdroje. Eh, politické otázky v neposlední řadě. E, už mě vypršel skoro čas, takže my v Polsku jako Pegenik jsme eh, rozjeli takovou malou kampaň, takzvaný Flame of Hope, plamen naděje a 130 hodin to trvalo. Začali jsme tuto kampaň minulou středu Pozbírali jsme víc než 16 tisíc eh, podpisů hlasů eh, z Poláků, kteří byli tak laskaví, že na to reagovali mm, a eh, řekli, aby se nedělalo nic, co by zastavilo výrobu nebo těžbu břidličného plynu v Polsku. A konečně finanční dopady. Na jedné straně tady mluvíme o mm, nedávno zveřejněné zprávě mm, e, Ford a tady se mluví o tzv. Barnechel, to je jedna z nejstarších, neznámějších e, těžišť e, břidličného plynu v USA. Je tady 9 milionů eh, kubit BCM vyráběných, to je 110 pracovních příležitostí, pak jsou tady další čísla, eh, ale protože už nemám mnoho času, tak jen ještě finanční dopady, velmi důležité. Pokud se podíváme na rok 2014 a jako Evropa budeme eh, dovážet téměř 180 miliard kubických metrů plynu a pokud vezmeme jenom 10 dolarů na MBTU, tak vydáme asi 98 miliard dolarů eh, mm, budeme nechat v Evropské unii. Polsko dnes dováží 10 miliard kubických metrů Eh, ročně. A opět, když použijeme stejnou cenu, 10 dolarů pouze eh, na MBTU, tak eh, každý rok vydáváme a vysíláme mimo Evropskou unii, mimo naše země 3,5 miliard dolarů. A to můžeme změnit. Takže já věřím, že břidličný plyn bude, z toho bude profitovat Evropa. Jistě, že se musíme změnit celé prostředí a toto určitě se mm, pak to bude mít dobrý dopad. Také musíme zlepšit otázku z bezpečnosti energetické a budeme moci zajistit pracovní příležitosti a další růst. Mohu pouze říct jednu věc. Dejme eh, si sami tuto šanci, abychom těchto cílů dosáhli. Děkuji vám. Herzlichen Dank. Ich gebe direkt dem nächsten Redner Děkuji, dám slavo rovnou dalšímu eh, řečníkovi z Spojeného království. A prosím o to, aby byl dodržen časový eh, limit, protože jinak by se poslední řečník nedostal ke slovu. Prosím. Okay, I'm Eric Vaughn. I'm the Chief Operations Officer of Dobrý den, jmenuji Erik Vogan, jsem šéfem společnosti Quadrilla Resources. Dovolte nejprve pár slov o mé společnosti a potom zmíním také e, překážky rozvoje a také ekonomický dopad. Quadrilla Resources je britskou společností sídlící v Litchfieldu. Jsme soukromou společností, která vznikla v roce 2007 Zatím jsme provedli dva vrty, nyní pracujeme na třetím vrtu v Británii a máme licenci na těžbu eh, na ploše 6500 km čtverečních. Máme eh, vlastní eh, zařízení a výbavu na frakování a vrtání. Pokud je o bariéry a překážky eh, našeho rozvoje, tak eh, někteří lidé jsou přesvědčeni, že v eh, Evropě je nedostatečné vybavení, nedostatečná infrastruktura, je tady příliš vysoká hustota osídlení oproti USA. Ta technologie zatím není otestována, to se týká především frakovací technologie, jsou tady také otázky spojené s živo- ochranou životního prostředí, ale také otázka důvěry veřejnosti a Obavou také je možný nedostatek plynu. Takže pokud jde o tyto jednotlivé uh, problémy, tak uh, z hlediska vybavení bych rád řekl toto. Máme vlastní uh, vybavení značky Drillmek, některé pochází z Evropy, některé z Kanady. Trvá asi 9 měsíců uh, pro, uh, pro otestování uh, Eh, nového vybavení. Jsme také schopni naplánovat si eh, vlastně ty jednotlivé vrty tak, abychom eh, rovnoměrně využili výbavu, které máme k dispozici jak v Nězozemí, tak v Británii. Jsme schopni dodat výbavu pro frakování na místa e, vrtů velice rychle po celé Evropě. Pokud jste ještě neviděli tento obrázek, tak to je naše vrtné zařízení v Británii. E, ten, ta těžební věž je vysoká přes 30 metrů. Další obrázek e, znázorňující výbavu pro frakování Nahoře jsou vodní nádrže. Nemáme žádné otevřené vrty, takže se lišíme od, eh, od Američanů, kteří používají eh, eh, jiné, jiné typy výbavy. Máme tady písečná sila, Potom jsou tady pumpy, které mají výkon 15 000 koňských sil a vpravo dole bylo čelovrtu. Pokud jde o další často diskutovaný problém je hustota osídlení v Evropě, která je samozřejmě mnohem vyšší než v USA. Moderní eh, technologie umožňuje eh, více, vrt, více vrtné eh, plochy, které díky tomu rozložení jednotlivých vrtů snižují tu ekologickou zátěž. Eh, moderní výbava eh, nespůsobuje hluk a eh, neruší v krajině. A z technologického pohledu bude naše zařízení ještě kvalitnější a, jak jsem řekl, je možné realizovat vrt na poměrně malé ploše, jak jsme tady viděli. Někteří kritici také ukazují eh, podobné obrázky, kde je vidět, jak by mohla Evropa vypadat, kdyby se přistoupilo k rozsáhlému eh, těžení, k rozsáhlému eh, k rozsáhlé realizaci vrtů. Nicméně, pokud by tomu tak bylo, tak by to nebylo ekonomické řešení Eh, pokud jde o tyto více vrté eh, plochy, tak, eh, tak toto vypadá v Británii, ale ani já tady teď ten vrt nevidím. Nicméně vlevo nahoře, blízko řeky, vidíme to, ten jeden, ten jeden vrt a vpravo nahoře u těch Eh, světlých ploch polí je také políčko, takže eh, tyto dva vrty jsou o sebe, od sebe asi 3 kilometry a v reálu tedy eh, by ty vrty nebyly vzdálené více než takto. Další často diskutová otázka zní, že um, frakování je vnímáno jako neotestovaná nová technologie, nicméně eh, v USA se používá již více než 60 let, je tam více než milion vrtů, eh, kde bylo použito hydraulické frakování a eh, ve Velké Británii se frakování používá komerčně od poloviny 80. let v 80. a 90. letech eh, se přistoupilo k multistupňovým, k vícestupňovým eh, vrtům za pomoci um, speciálně upravené uh, vody. A různé agentury proskoumaly proces a zjistili, že je bezpečný. Byla to agentura na ochranu životního prostředí a další. Vlevo nahoře je můj první vrt, jehož jsem se účastnil. Bylo to v podstatě to tež, co děláme nyní u břidlicové plynu. Bylo, ta vícestupňové, bylo to vícestupňové frakování za pomocí upravené vody. A vpravo dole je potom vrt, který jsem realizoval v Británii v roce 92. Ta technologie je tady již používána po delší dobu. Hodně se to také točí o kolem životního prostředí, v Evropě jsou předpisy odlišné od eh, Spojených států. Je tady otázka ochrany eh, povrchu. Jde o to, aby nedošlo ke kontaminaci podzemní a podzemní vody. V Británii eh, máme um, máme technologii, která zamezuje průniku plynů a dalších kontaminantů do spodní vody. Používáme ocelové nádrže používáme vrty s uzavřenou smyčkou a další moderní technologie. Provádíme také trvalý, trvalý monitoring eh, eh, plynu, výskytu plynu eh, kolem vrtu. Jde o především o ochranu povrchový, pardon, podzemních vod a Jde o technologii vrtů, která eh, podléhá přístým předpisům. Eh, využíváme eh, opláštění, které má několik vrstev, takže jsou tam minimálně dvě vrstvy které chrání proti eh, úniku plynu. Je tady také otázka důvěry veřejnosti. Eh, lidé eh, neví, co děláme, poněvadž je to nová technologie a my samozřejmě informujeme o kaplinách, které využíváme při vrtech na webových stránkách. Uvádíme také veškeré chemikálie, které se používají při eh, vrtech a jsou to chemikálie, které byly eh, vyhodnoceny a schváleny eh, příslušnými úřady. Zrealizovali jsme několik stovek návštěv míst vrtů, jich se účastnili ehm, členové Eh, orgánů a úřadů, eh, místní občané a také eh, ochránci životního prostředí. Využívání vody. Lidi zajímá, kolik vody se spotřebuje při těžbě vřidlicového plynu. Každopádně ta spotřeba je nižší než při výrobě energie z uhlí nebo v jaderných elektrárnách. Existují samozřejmě eh, systémy, které eh, mají větší spotřebu, než eh, je tomu při naší technologii. Každopádně voda se používá pouze po krátkou dobu. Bude se tato voda také recyklovat je ekonomické recyklovat eh, co nejvíce vody. Bude to možná 100% veškeré vody, které při vrtech využíváme. Využíváme také eh, separátory, které maximalizují eh, tok a minimalizují únik metanu do atmosféry. Naše technologie také eh, maximalizuje separaci plynu od vody díky tomu, že eh, voda je v eh, tom separátoru delší dobu. Chceme samozřejmě prodat co nejvíce plynu, který využíváme, proto eh, dbáme na to, aby došlo k jeho co nejmenší ztrátě hořením a únikem. Tady to jsou eh, chemikálie, které používáme eh, na vrtu Prýzhol 1. Je tady znázorněno to více vrstvé obložení té, toho vrtu Tady to je separátor, o kterém jsem hovořil, a několik eh, ocelových nádrží a dole je potom fáze výstavby eh, okolí vrtu. Vytváří se neprostupná membrána. Někde se vytváří také eh, krycí vrstva, odkud se odvádí voda do jímek. Jde o to, abychom veškerou vodu odvedli správně. E, další e, obava se týká nedostatku e, plynu. Jde o to, že ty zdroje možná nejsou tak rozsáhlé, jak někdo tvrdí. V, v, v Boulanské pánvi v Británii je přibližně um, 200 bilionů kubických stop plynu Zatím eh, to není údaj, který by hovořil o tom, že se tento plyn dá těžit. Eh, provádějí se testy, provádíme řadu analýz, takže si u, eh, budeme moci udělat velice dobrou představu o tom, jaká je situace v této pánvi. Zde je ta pánev znázorněná. Je to pánev, která má rozlohu 12 km čtverečních Je to takzvaná eh, seismická databáze 2D, která slouží k výpočtu disponibilního plynu. Byla provedena nezávislá studie um, ekonomických dopadů. Máme 400, bude 400 těch eh, deseti vrtných oblastí, které budou vybudovány během devíti let. Eh, zaměstnáme asi 5600 eh, eh, lidí na plný úvazek. Ten program vrtů je naplánován do roku 2021 a odhadované daňové odvody činí 6 až 7 miliard euro. Snažíme se také získat dotace od vlády pro rozvoj vrtů. To znamená, že eh, využijeme dotace a potom ty peníze částečně vrátíme na daních. Víme, že můžeme provádět tvrty bezpečně a úspěšně. Víme, jak provádět eh, hydraulické eh, frakování břidlicového plynu. Víme, že ten Eh, že plyn je zde a zatím ještě čekáme na odhady, které určí, kolik plynu budeme moci vytěžit. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji srdečně řečníkům a nyní eh, musíme změnit eh, z předsednictví. Je zde málo místa, takže okamžik, než vyměníme experty.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 Okay. Ja. Darf noch mal já bych chtěl ještě jednou poprosit eh, o to, aby všichni dodržovali časový lim- limit. Čas eh, prostě běží a měli bychom málo času na poslední dotazy. Takže prosím, dodržujte dohodu. Máme před sebou další experty na budoucí vývoj, na potenciály. Jsou zde tři pánové z nejrůznějších funkcí. Prosím nejdříve Roberta Hualta, profesora z New Yorku, aby se ujal slova. Prosím, máte slovo. Uh, Děkuji za možnost uh, vás dnes oslovit. Jsem velice potěšen, že tady mohu být, uh, že jsem mohl přijet se Spojených států. Chtěl bych pohovořit o několika otázkách jako vědec. Um, to, jak nahlížíme na tento vývoj ve Spojených státech a chceme se soustředit na ekologické otázky a zdůraznit naši vlastní práci na emisí skleníkových plynů um, a to ve spojitosti s příličným plynem. Um, pokus, pokusím se to v rámci času udělat. Tady budu um, odporovat trošku poslední prezentaci, ale podle mého názoru um, v, většina z nás, kteří sledují vývoj toho, co se děje ve Spojených státech, tak vývoj břidličného plynu je v zásadě velmi novou technologií. Vyžaduje velmi um, dobré propracované horizontální uh, vrtání, aby to bylo umožněno a také to vyžaduje vysokoobjemové hydraulické frakování zanesené vody. To znamená, hydraulické frakování bylo používáno už po dlouhou dobu v průmyslu ropném a plynem, jak ve Spojených státech, které aktivně ho vyráběly, tak eh, konvenční eh, vrty. Ale ne způsobem, který je vyžadován pro, eh, pro příličný plyn. Já vám dám pár příkladů takových běžných vrtů, které byly rozvinuty ve Spojených státech. To je 20 milionů litrů vodu na, vody na vrt. Je tady 16 vrtů, je tady spousta, spousta spousta vody, ale ve srovnání s tradičním frakováním před několika lety nebo desetiletími, tak v průměru mm, je to 300 tisíc litrů. Takže je to daleko intenzivnější proces a znamená to daleko větší flowback na povrch nejenom materiály, které jdou dolů, ale také materiály, které jsou vytěžovány z mm, různých mm, vrstev pod půdu. Eh, protože tento proces je nový, tak to eh, trvalo asi 16 eh, let, začalo se to vyvíjet, jak jste slyšeli, kromě Bánečel, také ve zbytku USA to platí jako nová technologie a většinou v posledních dvou až třech letech nebo pěti letech se to rozvinulo mimo, mimo USA, ale je to e, i nové pro mnohé z nás USA a je to nové pro celou vědeckou komunitu. E, není to e, není ještě propracovaná správná vědecká studie o tom, jaké dopady nebo rizika tady existují. Hmm, začalo to prvními dokumenty a vědeckou literaturou, která byla zveřejněna v posledních šesti nebo osmi měsících poprvé. Co vlastně víme, projdu to velice rychle. Ehm, místní e, e, znečištění vzduchu je velikým problémem ozonu e, ze strany strojového zařízení, benzénu nebo jiných hydrovodíků pak ehm, kontaminace povrchových vod a ehm, spodní vody. Tady máme největší problémy, které jsme byli schopni dosud identifikovat, tedy co se děje ehm, s odpadovým materiálem, s rakování. Právě jste slyšeli, že průmysl recykluje, se recykluje to nejvíce v USA. Není to pravda, co se týče dat, které jsme našli v různých, z různých studií. Bylo tady nesprávné zprávy uveřejněny Pensylvánii. Mluvilo se o 100% recyklaci. Ukázalo se, že to byl chyba pro počtu a správné číslo po novém propočtu je 2,6 30 a zbytek v roce 2010 v Pensylvánii to šlo do městských odpadních zařízení a spousta toho materiálu šla také do e, povrchové vody a to způsobilo spoustu problémů. To teď bylo zakázáno v Pensylvánii a e, co dělá teď průmysl místo toho? Mohu vám říct, že jsem neviděl e, nějaký velký, velký pohyb v oblasti recyklování, až na malé, malé výjimky. Další dvě otázky, o kterých pohovořím, je kontaminace povrchové vody a také metan a jiné plyny a k tomu vám poskytnu detailnější informaci. Nejprve Někteří z vás možná viděli eh, eh, jeden snímek, mnozí si mysleli, že to, je, eh, že to bylo vynikající. Tady, tady je krásný malý obrázek, který vám ukazuje, jaký je výsledek zemního plynu, metanu a podobně, jeho dopad a mm, tady eh, můžeme poznat, jestli je to pravda, jestli tyto dopady jsou pravdivé, jestli lidé mají víc problémů. Eh, eh, někteří věci jsou schopni to něco k tomu vypovídat. Tady je to tady je magazin, takový magazin nebo časopis, který byl vydán National Academy Science. Někteří vědci z univerzity v minulém, pětnu minulého roku se k tomu vyjádřili. To je vzorek množství metanu, který našli v studnách soukromých s pitnou vodou ehm, a e, ukazuje, a bylo to poblíž vrtných, e, vrtných zařízení a ukázalo nám to, e, že tady může být nějaký metan, ale ne velké množství a chemi, chemická stopa ukázala, že to je biologicky přírodní metan. Ovšem, když se podíváte na, bylo to jeden kilometr od ropných zařízení v Kancelvénii a v New Yorku, tak vidíte, že studie ukazuje, že je tady 75% možnost, že to bude, budou vysoké hodnoty metanu. A to by mohlo být skutečně důsledkem průmyslových aktivit. Takže teď nám i vědecké poznatky ukazují, že e, toto existuje, věda ale toto podporuje, co se týče nálezu. Bylo řečeno, že tady může být tato risk, technologie riskantní a může mít škodlivý dopad. Toto přeskočím, to je takový průmyslový obrázek. Tady vidíme vrty, mechanismus, jak se dostáváme pod povrch. Je tady celá řada různých mechanismů. A studie eh, ukazuje, že jakkoliv dochází k znečištění, dochází k němu, a to ve, ve velkém eh, rozsahu. Rád bych se podíval na skleníkové, eh, plyn, emise skleníkových plynů. To je náš vlastní výzkum. Je to, mm, věnoval se, se tomuto tématu před dvěma lety. A rozhodli jsme se udělat analýzu celého životního cyklu emisí skleníkových plynů a toho takzvaného footprint břidličného plynu. Byla to rozsáhlá studie, která byla zveřejněna v jednom časopise v Dubnu dubnu roku 2011. A toto je zhrnutí částečné, bylo to vlastně znovu otištěno z článku v Nature, který vyšel před třemi eh, eh, týdny pro ty, kteří se o to zajímají. A ukazuje nám to toto. To červené je uhlovodík z různých oblastí, vlevo máme břidličný plyn s velkým odhadem úniku plynu, pak konvenční plyn, pak tady máme hluboké vrty a černé, to je množství eh, eh, uhlovodíků, který je vyráběn, mm, eh, když se když dochází k pálení. A pak tady vidíte vřidličný plyn, který nám ukazuje, že to je, ukazuje, že to je relativně čistý zdroj. Ovšem, podíváme se na metan. A e, metan se vyskytuje ve přírodním e, plynu a jsou tady malé úniky tohoto plynu do atmosféry, které mohou hodně přispět k emisím skleníkových plynů a k tomu to stopě. A naše studie také ukazuje, e, to je ta červená barva, vliv metanu na eh, footprint eh, z těchto skleníkových plynů. Eh, je tu mm, e, tedy ekvivalent k uhlovodíku. Vidíme tady integrovaný životní cyklus a také úroveň emisí. A tady jsou naše odhady. Ukazujeme vám, že i když máme nízké odhady metanu, metanových emisí břidličného plynu, tak eh, je určitě dobré použít dobrých technologií a osvědčených praxí. Eh, a i za těchto podmínek tento footprint je větší a co eh, ropa nebo konvenční eh, plyn? Mm, naše odhady, ty vyšší odhady jsou daleko horší, eh, mm, je to daleko horší než je realita. Množství informací, které jsou k dispozici k tomu, abychom mohli rozpracovat studie, je velice omezené. Ehm, sběr dat není tak možný, dokumentace je omezená, ale dali jsme to dohromady, ty, co nejvíce ty informace do této studie detailněji mohu o tom pohovořit, pokud budou položeny otázky. Rád bych se chtěl podívat na časovou osu. Horní snímek nám ukazuje přesně to, co jsem ukazoval předtím, různé rozdíly, mm, to je to, co bylo zveřejněno v Dubnu, pak to byl ten přetištěný článek z Nature Magazine. Takže 20 letové, leté časové období emise, tedy footprint těchto emisí a dole máme 100 leté období. 100 letý integrovaný časový rámec. A čím větší období, tak je vliv eh, metanu snížen. Proč? Protože eh, eh, proti hydrouhlodíku metan nezůstává v atmosféře tak dlouho, ehm, možná 10 let oproti 100 letům ehm, uhlovodíků, které zůstávají. Takže kratší časové období metan pak může ale způsobovat velký problém ale když je to v dlouhém období, tak je jeho účinek snížen a to nám právě studie ukazuje. V dlouhém období eh, tady máme mm, ten footprint břidličného plynu je srovnatelný s ostatními, není o mnoho horší. A chtěl jsem zdůraznit, že kratší časové období je důležité. Proč je tak důležité? Protože klimatické změny a vědci, kteří se tímto zabývají, se eh, říkají, že tady máme takový bod zvratu eh, v systému eh, klimatických změn v příštích 10, 20, 30 nebo 40 letech. Eh, bude to, je to kratší časové období, je to takový bod zvratu, kdy se budeme moci posunout k alternativním klimatickým systémům, které budou eh, méně vhodné, co se týče eh, trvale udržitelného třeba zemědělství nebo jiných aspektů. A v, momentu, v momentě, kdy se vrátíme k těmto klimatickým alternativám, tak nebude tak lehké se vrátit, takže budeme se chtít vyhnout třeba oteplování nebo negativním vlivům na klimatický systém. Jsou tady nějaké mechanismy, Začínáme je sledovat ehm, a Některé signály jsou velice alarmující, nebo oteplování arktických ehm, oblastí, to by mohlo vést tomu, že bude se uvolňovat metan do eh, přírodní atmosféry, může to vést ehm, k urychlení těchto procesů a myslím si, že kdyby to nastalo, tak to bude velice alarmující stav. Musíte, musíme věnovat pozornost nejenom dlouhodobým, dlouhodobé klimatické stopy, ale také krátkodobé. A e, tady e, přílišný gaz, e, přílišný plyn je zajímavou zdroj, zajímavým zdrojem naše studie je z Dubna. První rozsáhlá studie mm, Naše studie byla zveřejněna, ale po ní přišly ještě další. Eh, slyšeli jsme v předešlé prezentaci o nové studie IEA. Eh, ještě jsem ji neviděl, ale vím, že existuje řada jiných studií, které eh, vyšly po té naší a jedna je od Davida Hughese z kanadského geologické, geologická studie. Je to kanadský vědec, pak jsou tady tři které zaujímají podobné stanovisko, například dokument Jing et al. A to je velmi podobné tomu, co vyšlo z Deutsche Bank nebo World Wide Watch. A pak je tady další studie od Wigleyho, a tyto dva dokumenty vyšly nedávno. Jak jsou srovnatelné? Je možná toto důležité zmínit. Tady poskytuju více detailů, než by bylo eh, žádoucí. Dovolte mi, abych vám řekl něco o rozdílu v těchto studiích a v jejich závěrech a pak vám také řeknu, co bylo šetřeno. E, nejprve naše studie, která e, to časové období je důležité, tady se díváme jak na krátkodobý časový rámec, tak, a tak na delší e, takže podíváme se na dokument od Wigleyho nebo ostatních. Ostatní sledují pouze kratší časové období a sledují význam metanu. Eh, pak eh, tady je otázka uhlovodíku mm, nebo a metanu, kolik metanu se může eh, vyskytovat. Používáme hodnot 33 na delší časové období a 105 na období kratší. A to je založeno na nedávném vědeckém modelu, jak byl zveřejněn v časopisu Science v listopadu 2009. Wiggly nepoužívá vůbec takový model, je to propracovanější eh, atmosférický model, eh, který mluví o potřebě mm, používat eh, potenciálu mm, nástrojů proti oteplování, pak jsou tady jiné studie, které používají jiných faktorů, 25 například, to je analýza na 100 let, ostatní jsou jiné, ale byla vypracována také analýza ICC. Eh, poslední posouzení eh, bude eh, také zveřejněno. Naše studie sleduje výrobu elektřiny Ehm, nejvíce, a ta využití eh, zemního plynu ehm, v USA se to nejvíce používá na vytápění, ehm, na to jsme se tady soustředili. Použili jsme také ostatní studie, sledovali elektřinu, výrobu elektřiny, mm, jsou tady položeny jiné otázky, sledují jiné věci. A pak jsme sledovali, pak tady byly odhady množství emise, emisí metanu, jejich rozmezí, jiné studie se zabývají jinými věcmi a chci vám ukázat poslední odhady z agentury pro eh, dopady eh, ekologické. Hm, několik studií eh, používá úplně jiných hodnot. A když to srovnáte s tak opět naše čísla jsou v rozmezí toho, co říká IPM. Jiné studie používají čísla, která jsou založena na daleko starší literatuře. Takže kam to, jak je to výsledek? To modré nám ukazuje, že břidličný plyn eh, je, je to tady možné pro na 50 let výrobu elektřiny. Jinde máme stoleté časové období, červená barva se dívá tady na to stoleté časové období, tady je eh, břidličný plyn. I'm going to, uh, in než uhlí. A kvůli časovému omezení jsem chtěl projít ještě jedním slajdem. Slyšeli jsme tady o odhadech břidličného plynu a e, e, myslím si, že mm, e, tento, to, co, se, to, co říkala agentura EAI, bylo důležité. Soustředili jsme se na Ameriku. Naše odhady pokresly za posledních pět nebo sedm let. Byl to výsledek nového americké geologické studie, rešerše, která Eh, rešerše eh, vrtného zařízení ukázalo se, že původní energie byly pětkrát vyšší, takže my eh, si myslíme, že, to, že výsledky tady, to byly výsledky jiné studie. Dovolte mi, abych se dostal k závěru. Řidečný plyn je něco nového, experimentálního, mm, je, je to v štínskách však spojeno velké ekologické riziko, které ještě nebylo úplně vyhodnocena. Stopa eh, skleníkových plynů je větší než i u jiných pevných paliv eh, podle veškerých studií, které byly zveřejněny, ať se podíváme na 50-leté období nebo menší. A mm, my jsme pracovali i s delším obdobím a zdroje jsou ještě menší než ti, kteří ho toto protěžují, říkají. Takže to bude ještě dlouhý proces. Jsem velice rád, že jsem měl příležitost k vám dnes pohovořit. Děkuji. Next is Mr. Pistel. Nyní pan Pistr, profesor pro hydrogeologii z Univerzity v Montpellier. Prosím. Eh, prosím, hovořte do mikrofonu. Dámy a pánové, dobrý den. Já jsem z Montpellier a jsem profesorem pro hydrogeologii a budu hovořit o těchto výrazných výzvách, hlavně v souvislosti s ochranou našich zdrojů. Navážu tedy na to, co říkal můj předřečník. Existují tři problémy či tři výzvy, První výzva se týká otázky objemu, která je nezbytná, eh, který je ozbytný eh, pro eh, frak hydraulické štěpení, dále je zde problém přímého znečištění a dále znečištění nepřímého. Nejdříve k objemům. Již se hovořilo o kvantitách 10 až 20 milionů, ale z jakých zdrojů? Buď tedy získáme vodu z povrchu, budou to tedy povrchové vody, anebo spodní vody. Celkově je tedy eh, objem vody dostačující. Jde však o transport vody na místo vrtu buď potrubím, anebo eh, cisternami. Dále je zde ještě další záležitost. Eh, průměrný tok e, například v Róně je 1800, zatímco e, bychom na vrt potřebovali 22 000 kubických metrů, e, takže to je nesrovnatelné. Když bychom hovořili o spodních vodách a to lokálně viděno, eh, tak by eh, vznikly problémy infrastruktury. Zde jsou dvě možnosti. Buď tedy udělat sekundární vrty eh, a využít ložiska z těch vodonosných vrstev, a e, to znamená, že v těch horninách by musely být e, tyto e, zásoby vody. A nebo bychom mohli použít vodu, která se použila již na jiné účely, například jako pitnou vodu. Nebo také je možné tedy využívat spodní vody ještě hlubší z těch vodonosných vrstev. Ale pokud tyto vrstvy nejsou využívány, orgány pak eh, jsou eh, lokálně eh, propojitelné k vrtům břidličného, břidlicového plnu. Nakonec samozřejmě je možné nalézt řešení pro objem vody a vyřešit tedy dopad tohoto problému, ale myslím si, že ten hlavní problém není v tomto. Spíš bych chtěl pohovořit o znečištění a to příjmem. Jde o znečištění na povrchu ale také znečištění z podních vrstev na základě infiltrace Eh, daných látek opět do eh, vodonosných eh, vrstev. Může jít o kontaminaci na základě určitých nehod v těch jímkách na vody. Někteří předřečníci již hovořili o technických řešeních na vyřešení tohoto problému, ale také může dojít ke kontaminaci Eh, těmi Eh, látkami, které se používají kolem vrtu. Samozřejmě, že je možné použít eh, určité technologie na izolaci celého povrchu, kde ta daná platforma je. Dále však může dojít také ke kontaminacím v hloubce na základě špatně provedeného potrubí eh, ve vrtech. Viděli jste také určité snímky podniky s problémy, které mohou vzniknout, například tím, že látky z vrstev proniknou do vodonosných vrstev, kterými ten vrt vede. E, dále mohou vzniknout problémy na základně nedostatečné kontroly e, toho celého zařízení pro hydraulické štěpení. To znamená, že tyto látky by mohly být vyneseny zase na povrch eh, když by eh, došlo k nesprávnému provedení celého Eh, systému vrtu, eh, tak by mohlo dojít opět k opětnému otevření daných otevřených kanálků a vyvedení látek až na povrch v nevhodných místech. Dále například mohou vzniknout také problémy u vrtů, které již nejsou eh, využívány a kde se netěží. Závěrem bych tedy chtěl říci, že existují technická řešení, která by umožnila snížit rizika. Tato řešení však budou velmi obtížně realizovatelná eh, v souvislosti s geologickými podmínkami. Jiné problémy, o kterých se hovoří méně často, eh, jsou eh, problémy únik úroků z vrtů a já o tom hovořím jako o nepřímé kontaminaci. Může se to dotknout jak povrchu, eh, tak i eh, hloubky. Musíme si tedy představit to, že vrstvy břidlicové horniny eh, jak již také hovořil o první řečník eh, jsou horniny, které obsahují hodně organických látek jílu. A jíl je tedy organická hmota, která vlastně může uzavírat také zvláštní chemické látky i radioaktivní eh, prvky či eh, kovové látky eh, či látky podobné eh, kovům. Eh, může to být rtuť, ale také jiné látky. Například ve Francii existují vrstvy, kde se dříve těžil uran. A pokud by vrty byly provedeny v těchto oblastech, tak by mohly vynést na povrch i určité prvky, které tam zůstaly, které jsou přirozenou součástí těchto vrstev, eh, ale tyto vrstvy jsou málo propustné a Eh, proto dané chemické látky jsou eh, nepohyblivé. Pokud by se však začalo čerpat do těchto vrstev eh, a to také když by se tam přivedly látky, které začnou rozpohybovávat tyto prvky, tak by tyto prvky se dostaly na povrchu. A na povrchu budeme mít tedy určitý problém který máme eh, také v jiných eh, horních, hornických eh, dílech. Kromě toho však zde je také problém s ložení plynů, které by mohly být zase uchopeny deštěm, dešťovou vodou a neseny zase do hloubky. Tyto látky na základě hydraulické frakturace jsou eh, neseny dolů, protože vlastně tato frakturace mění eh, strukturu horniny. Znamená to tedy, že chemické prvky, eh, například radionukleidy, se mohou dostat do eh, tedy určité cirkulace a pokud geologické podmínky by byly nevýhodné, tak tyto prvky se zase dostanou na povrch. I to je možné eh, na základě těch kanálků či trhlin eh, v horninách. Všichni eh, máte před sebou vodu. Když se na ní podíváte, tak eh, je tam také napsáno, že to je voda termální, která je z hlubokých vrtů. Eh, část této vody je tedy teplejší a umožňuje tak cirkulaci této vody. To znamená, že pitná voda se v velkých hloubkách nachází a obíhá Eh, na základě právě rozdílu teplot. Eh, to jsou tedy jednotlivá rizika daná geologickými podmínkami. Já neznám technické řešení, kromě eh, tedy zpracování a rekuperace. Ale co se týče přirozené cirkulace látek, které jsou obsaženy v horninách, Eh, zde vidím velmi obtížně analyzovatelnou situaci. Zde je Francie a tři velká ložiska, eh, která by případně umožnila těžit eh, břidlicový plyn. Já budu hovořit o tom nejkomplikovanějším ložisku a sice na jiho východě, kde máme středozemní klima. Jsou zde zdroje vody eh, omezené v určité sezóně roku. Eh, jsou zde eh, také ložiska v krasových oblastech a dochází k velmi rychlé výměně tohoto objemu vody. Je to oblast, která také vykazuje Eh, obrovské jámy, eh, propasti, eh, kde vystupuje horká voda CO2 a to z hlubokých vrstev. Zde vidíme další mapu těchto krasových oblastí. Zelené a žluté to jsou ložiska vody, která jsou strategická pro obyvatelstvo. Francouzská agentura vod vyžaduje ochranu těch těchto eh, ložisek. A zde vidíme eh, propustné vrstvy nad těmito Eh, vrstvami vody. Eh, zde vidíme například eh, tedy ložisko vody, které napájí Montpellier, kde žije 450 tisíc osob. V modré barvě jsou vrstvy vodní využitelné pro pitné účely a v červeném nepropustné vrstvy. Zde vidíme tedy tu trasu eh, vody, která musí být eh, realizována. Eh, byla provedena analýza, která ukázala, že 13 vody prochází hlubokými trhlinami, v hloubce 2000 metrů a tyto trhliny rovněž jsou obklopeny eh, vrstvami eh, břidlicové horniny. Eh, vidíme tedy tyto trhliny, které jdou až k těm pramenům a 13 vody tedy postupuje těmito trhlinami. Pokud bychom skutečně změnili parametry těchto hlubokých vrstev, pak by eh, ty injektované eh, nevyužité látky se mohly promíchat s eh, těmito vodními vrstvami a jednoho dne by se i tyto například radionukleidy dostaly do pitné vody. Závěrem eh, chci říci, že dopad na eh, kvalitu, na kvantitu eh, zdrojů jsou omezené, ale co se týče kvality, zde zatím nevím, zda technický pokrok umožní snížit toto riziko znehodnocení vod, především těmi přírodními látkami, které by byly takto mobilizovány.

v každém eh, geologickém a hydrogeologickém stanovišti by bylo nutné provádět eh, tedy průzkum, aby bylo zjištěno, jaká je rovnováha mezi riziky a eh, možnostmi využití. Bylo by nezbytné mít také systém sledování vodních systémů povrchových i hlubinných, abychom věděli, viděli, co se děje při těžbě a po těžbě. Jak již jsem řekl, dynamika těchto vodních eh, ložisek je rozdílná. Eh, celá léta či desetiletí eh, mohou tyto ložiska vystupovat a v spodních vodách, to má zase svůj vliv. Děkuji za pozornost. Děkuji a pan Reinecke, eh, Institut eh, pro eh, Engineering Klausthal, máte slovo. Ladies and gentlemen, thank you very much for the opportunity to talk to you. Dámy a pánové, děkuji za možnost vystoupit na vašem jednání. Dovolte, abych se představil. Mé jméno je Kurt Reinecke a působím na univerzitě v Klaustálu a v tomto odvětví eh, funguji již od eh, začátku 80. let. Asi deset let působím na Klaustálské univerzitě na eh, katedře vývoje a výzkumu. Dovolte, abych se s vámi podělil o několik informací o břidlicovém plynu jako takovém, o vývoji jeho těžby a o ochraně životního prostředí. Břidlicový plyn patří k nekonvenčním plynům, které využíváme, jak jste již slyšeli. Ten název je trochu zavádějící. Eh, plyn je nekonvenční, ale ta um, technologie nikoli. Proč je to nekonvenční? Eh, je to plyn, který um, má jiné vlastnosti než ty konvenční plyny. Zde máte por eh, konvenč, eh, rezerváru konvenčního plynu. Eh, vzhledem k rozsáhlým a otevřeným porům je ten průtok nebo tok snadný. Pokud to porovnáme Um, s betonovým povrchem uh, vozovky, tak uh, uh, ten je menší a rezervoáry těsného plynu jsou, stejn, jsou, mají ještě nižší propustnost a rezervoáry své plynu mají nejnižší propustnost. Proto je těžba možná pouze s propracovanou technologií. Ložiska břídlicového plynu jsou v severoněmecké pánvy. Tato litostratigrafie ukazuje geologické poměry v této pánvy. Plyn se nalezá v hloubce 800 až 3000 eh, metrů, na rozdíl od konvenčního plynu, který je pouze několik set metrů hluboko. Krycí hornina obsahuje nepropustné vrstvy, které jsou znázorněny modrou barvou a e, červenou barvou jsou potom označeny vrstvy, kde e, se nalézá břidlicový plyn. Rozsah e, plochy, kde se nalézají ložiska břidlicové plynu, je značný. Zde máme rezervoáry konvenčního plynu, znázorněny červeně a hnědě eh, eh, hnědou potom jsou eh, oblasti, kde se dá eventuálně těžit břidlicový plyn. Mezinárodní agentura pro energii hovoří o 230 miliardách krychlových metrů, které lze v Německu vytěžit. Eh, zdroje eh, nekonvenčních eh, plynů představují 40 násobek současné spotřeby. Tady máme velké hráče, je to Polsko a Fra- pardon, Norsko a pardon, Polsko, Francie a Norsko. Zásoby konvenčního plynu se odhadují na 4000 500 eh, miliard kubiků. Schrnuto, břidlicový plyn je přirozeně se vyskytujícím plynem eh, v, v horninách eh, s vysokým odporem k, k, k tečení. Nalezá se pod horizonty pitné vody v hloubkách 800 až 3000 metrů. Jak vypadá vývoj Břidlicový plyn se těží pomocí vrtů. Tož, což nejsou pouze e, díry v zemi, ale jsou to zařízení, e, která umožňují e, spojení mezi rezervoárem a vývodem. Využívají se ocelové trubky, které jsou utěsněny cementem. Kvalitu vrtu zkoumá tlakový test. Kolega Havard eh, ukazoval, že eh, pouze v případě, kdy dojde k porušení cementového těsnění, může plyn proniknout až k horizontům pitné vody. Je potřeba přistoupit eh, k frakování, aby vůbec tvrd byl ekonomický. Tato technologie se používá od konce 40. let a ten, ten frak eh, má tvar, který je znázorněn v, na tomto náčrtku. Souhlasím s tím, že břidlicový plyn lze těžit. Je potřeba však eh, vytvořit řadu vrtů a použít eh, velký objem eh, vody, přestože si myslím, že 20 tisíc litrů na jeden vrt je opravdu to maximum. V Německu vrt s takovouto spotřebou zatím nebyl. Zde je vývoj počtu frakovacích akcí v Německu. Bylo jich přibližně 300 celkem. Úspěchy s těžbou břidlicové plynu v USA umožnila technologie hydraulického štěpení. V roce 2005 bylo v USA více než 35 tisíc e, vrtů na, e, břidlicový, na těžbu břidlicového plynu a těžba činila přibližně 17 miliard eh, krychlových metrů. V Německu je eh, kapacita dvojnábná. Moderní frakovací technologie umožnily ekonomickou těžbu řidicového plynu je tady horizontální eh, vrtání a technologie multifrakování. Zde vidíme, jak tato technologie funguje. Tady to je odkryv eh, rezervoáru břidlicového plynu. Ten plyn pardon, eh, ta břidlice je velice křehká, eh, je v těchto vodorovných vrstvách a úspěch eh, pro no, takto předpokladem úspěšné těžby je právě frakovací technologie. Zde vidíme znázorněnou vrstvu jílu a částice jílu frakovací eh, kapalina prochází trubicí a těmi, eh, těmi eh, otvory a trhlinami. Plyn nejprve proudí těmito trhlinami a potom trubicí ven z vrtu. Rozvoj použité technologie ve Spojených státech je znázorněn na této mapce. Vidíme měřítko, ta čár, červená čára napravo znázorňuje přibližně 15-kilometrovou vzdálenost. Do roku 2008 bylo uh, provedeno více než 10 tisíc vrtů. Do roku 2000, zde máme údaje, do roku 2000 uh, eh, se, provádí, se provedlo 4 tisíce vertikálních vrtů a od roku 2000 5 se používají šikmé vrty. Zde jsou zázorněny oblasti obsahující vrty a je to stejné měřítko jako na předchozí eh, mapce, ale toto je oblast eh, severního Poríní Vestválska kde celkem 59 tisíc eh, vrtů. Úkolem, který před námi stojí, je snížit náklady. Snížení nákladů je totiž klíčovým faktorem náklady na výstavbu vrtu a frakování eh, převažují nebo tvoří hlavní položku, minimálně v Německu. A netýká se to eh, pouze těžby břidlicového plynu, ale dalších eh, surovin. Frakování je ověřenou a vyzkoušenou technologií, která se využívá od již 60 let a představuje ekonomicky eh, života schopnou technologii. Pokud jde o ochranu životního prostředí, tak je zde předpoklad, že krycí hornina musí vytvářet bariéru k toku, Jde o to, aby eh, došlo eh, eh, k zamezení toku z, z těch nižších vrstev do vyšších. Proč by měly kapaliny se dostávat do těch horních vrstev, pokud tam není dostatečný tlak? Eh, ty frakovací eh, kapaliny eh, musí splňovat předpisy ochrany životního prostředí, musí být zajištěn jejich záchyt a je potřeba snížit objem těchto frakovacích kapalin. Složení typické frakovací kapaliny je znázorněno zde je tam 90%. A e, cel, celkem 9, 9% e, tvoří e, příměsi. A potom jsou tam další chemikálie, které najdeme zde v tomto grafu, které se používají běžně v průmyslových výrobcích. Jsou tedy běžně používány ve spotřebitelském průmyslu. Jsou to eh, chemikálie, které jsou obsaženy v prostředcích denní spotřeby. No, nové procesy budou vyžadovat eh, méně aditiv. V Německu jsme nepoužívali eh, tyto frakovací kapaliny, Jde o to, aby se snížil, snížil počet eh, těchto eh, příměsí a aby se zmenšila koncentrace chemikálií přidávaných do eh, frakovací vody. Ta stopa v té krycí vrstvě musí být, pardon, omlouvám se, ta je potřeba snížit ekologickou stopu Tady eh, ten obrázek eh, představuje nemyslitelný vývoj. Je potřeba přejít od vertikálních vrtů k multilaterálním eh, vícestupňovým frakovacím vrtům a situace bude vypadat takto. Z jednoho vrtu budete moci pokrýt několik čtverečních kilometrů toho ložiska břidlicového plynu. Shrnutí 3, eh, schoda s předpisy na ochranu životního prostředí, eh, je potřeba zajistit eh, záchyt frakovacích kapalin a plynu v, ve vrtu, k čemuž by měla posloužit nová technologie. Rezervy, kon, současné rezervy konečního plynu v Evropě činí méně než 5 bilionů krychlových metrů. Odhaduje se, že e, zásoby břidlicového plynu e, jsou 15 e, bilionů a ty zdroje představují 50 násobek současné spotřeby plynu v Evropě. Děkuji pěkně. Ještě jednou děkuji a musíme udělat ještě jednu změnu, aby měli také místo Eh, zástupci eh, komise, kdy dostanete slovo, vy nevíme, protože budeme muset eh, skončit 17.30. Já bych chtěl již nyní apelovat na to, abychom při slyšení měli méně osob, které jsou pozvány. Pak máme více šancí se ptát a diskutovat i my. To je však v rukou koordinátoru. Takže při přichází pan Benoit a další zástupce komise, pan Rosenstock, aby eh, také ještě krátce pohovořili a prosím, abyste potom připravili své příspěvky o délce jedné minuty. Pan Benoit je zvyklý hovořit rychle, takže může začít nebo pan Rodenstock. Děkuji, pane předsedo. Přeji vám všem hezké odpoledne. Takže otázka na komisi je velmi prostá. Co uděláme v této situaci? Um, s mými kolegy z DG životní prostředí máme dva druhy odpovědí. Jednak s eh, energetickou oblast a pak za oblast životního prostředí. Takže nejprve bych eh, rád řekl něco o bezpečnosti dodávek v Evropské unii. Myslím, že jsme byli zasaženi několika krizemi během posledních let. A naposledy to bylo v lednu 2009, takže plyn je zcela jasně oblast, kde eh, máme starosti s dodávkami, bezpečnými dodávkami, a to z několika důvodů. Za prvé, pokles domácí výroby v Evropské unii, jak eh, vidíte tady, a to je konstantní pokles za posledních 20 let, urychluje se a to znamená potřebu větších dovozů. A tady vidíte celou tu závislost na e, dovozu plynu z 58% v roce 2005 na 83% v roce 2013. 30, pardon. Takže to je něco, na co nesmíme zapomínat. E, Přílišný plyn je zcela e, je, je tedy plyn, eh, který eh, se rozvíjí na eh, vnitřním trhu s energií. Je tady nepotřeba zajistit přístup k trhu pro tento plyn, až přijde a tady můžeme, eh, abychom mohli eh, konkurovat na tomto trhu, tak je zapotřebí zlepšit eh, infrastrukturu v oblasti plynu a to je něco, na čem v současné době pracujeme, tak abychom zajistili to, že budeme mít dobře skoordinovanou síť v Evropské unii a že brzy přijdeme s návrhem o energetické infrastruktuře. To se týká nejenom plynu, ale také elektřiny a jiných věcí. Tedy konkrétně k aktivitám, které teď podnikáme. Zaprvé vidíme, že v Evropě teď eh, nemáme eh, nějaké posouzení eh, ekonomicky obnovitelného potenciálu, protože začaly právě šetření nebo těžba a výsledky budeme mít až za několik let. Tedy pro nás je velice důležité, abychom sledovali, co se děje a abychom mm, se opřeli o zkušenosti z řady zemí, mm, kde už je pozbírali, jako například v Polsku. Požádali jsme i mm, výzkumné centrum, aby vypracovalo studii o ekonomickém dopadu a výsledky budeme mít na začátku roku 2012. A pak chceme vědět, co říkají tyto zdroje a jak spolehlivé jsou tyto poznatky které jsou základem těchto studií a na základě těchto spolehlivých poznatků a energetických modelů si můžeme říci potom, jaký bude budoucí ekonomický dopad. Mm, tedy je nutné si to všechno detailněji prostudovat. Neměli bychom jenom srovnávat to, co se děje eh, v USA a mm, my tady stojíme před úplně novou situací v Evropě. Je to jiný trh, eh, jiné ceny, eh, jiná, jiné ekonomické systémy. A pak se musíme podívat na právní studie a Teď eh, pracujeme na tom, jak vypadá regulační rámec v celé řadě členských států. A jaký to má vztah k regulačnímu rámci EU? My v komisi sledujeme eh, legislativu EU. Výsledky těchto studií budeme mít do konce tohoto měsíce a to nám pak umožní posoudit eh, odolnost EU legislativy mm, a její schopnost, mm, života schopnost tady v této oblasti Snažíme se také identifikovat eh, dobré regulační eh, praktiky, které by mohly být rozšířeny mm, eh, z komise a máme tady berlínské fórum pro pevná paliva, Berlin Fossil Fuels Forum, které se setkává v Berlíně dvakrát ročně se s pracovními skupinami, kde velmi úzce sledujeme tyto záležitosti. A můj kolega z DG Životní prostředí vám řekne mm, něco více o tom, co dělají oni. Děkuji. Pokusím se být stejně rychlý jako, jako kolega, což je dost obtížné, takže udělám krátké shrnutí toho, jaké vypadají potenciální, jaké vypadají e, ekologické otázky, co se týče výroby příličného plynu a pak také e, aktivity u nás v DG životní prostředí. Všichni jsme slyšeli různé prezentace, e, vlastně tady mluvíme o kombinaci dvou dosti složitých technologických procesů, je to horizontální vrtání a na druhé straně hydraulické frakování, jako jejich kombinace, eh, tedy frakování je relativně nová technologie, určitě nová v Evropě, slyšeli jsme také o amerických zkušenostech, z, z hlediska životního prostředí si myslím, že to, co jsme dnes slyšeli, nám ukazuje, že to jsou čtyři klíčové otázky. Na jedné straně eh, využívání eh, chemických látek a tady riziko znečištění, za druhé řízení odpadu, zpracování odpadu, odpadních vod, včetně možné mobilizace Eh, radioaktivních eh, látek, pak je to otázka lepší eh, integrity, třeba potrubí, různé používání různých materiálů a podobně. A pak otázky obecných ekolo, obecné ekologické integrity, tedy otázka z odstupu k vodonosným vrstvám nebo překrývání se s Natura 2000, což je něco, co je typicky evropského. Slyšeli jsme, zkušenosti z, US, z Evropy jsou tedy o dosti omezené. Jsou tu aktivity, které mm, mm, aktivity z Polska a z Velké Británie a jak říkal pan Vinoár, tak zkušenost z Severní Ameriky nemůže být jen tak lehce přenesena do Evropy na žádné z úrovní, takže Tady vidíme, tady je řada nejistot, jsou tady eh, mezery v informovanosti, zvláště co se týče životního prostředí a nejistoty a informační mezery určitě nejsou nikdy dobré pro to, aby eh, toto veřejnost eh, přijala. Takže prioritou naší je zlepšit znalosti, poznatky, které máme o potenciálních ekologických dopadech a rizicích a pak na základě toho chceme zajistit to, aby legislativní rámec na evropské úrovni byl řádně rozpracován ve světle rozvějících se technologických novin povinech. Děkuji. A tady sbíráme informace, abychom si udělali um, obrázek o eh, dopadech a rizicích, sledujeme vědecký vývoj, vývoj projektů v členských státech a také mimo Evropu. Ehm, máme tady podporu toho takzvaného společného výzkumného e, centra a e, také Evropská e, agentura pro chemické látky. Tady získáváme informace. Podíváte-li se na tento slide, tak Ehm, tady máme takovou desk study, která byla nedávno rozjeta. Ehm, má nám na pomoci identifikovat potenciální rizika na zdraví lidí a ehm, životní prostředí, pak aktivity vrtací a jejich dopad a to bude založeno na eh, informacích, které budou k dispozici. Očekává se, že se eh, tam navrhnou příslušná, eh, přijdou návrhy k řízení rizik, pak je tady malá, malá studie, se očekává v první čtvrtletí příštího roku. A druhá věc, větší téma je EKA, Evropská agentura pro EKA tedy, ehm, a komise žádala, aby EKA prošetřila expo, scénář expozic ehm, to je taková zvláštní složka pro určité, ehm, pro určité chemické látky, které byly asi použity při aktivitách vrtacích a mm, tento výběr byl, on byl učiněn, chtěli jsme ukázat, jestli tato mm, popracovalo se s určitými pojmy, je tady, hledáme tady klíčové pojmy. Dosud se ukázalo, že složka těchto vybraných látek neobsahuje odkazy k těmto klíčovým termínům nebo pojmům a to, vede, to nás vede k dvěma nebo třeba závěrům. První závěr zní takto. Látky, které jsme sledovali, které jsme hledali a které identifikovalo EKA, nejsou látky, které jsou nyní používány nebo se očekává, že budou používány provozovateli. A v tomto případě bychom museli přemýšlet o tom, jaké látky jsou používány. Za druhé, eh, látky eh, jsou, jestli jsou používány, jestli jsou správné eh, a jestli dodržují práhové hodnoty, jestli jsou používány v nízkých množstvích. A třetí možnost, a to by bylo to znamená, že látky jsou používány, že jsou používány eh, s, s nadpráhovými hodnotami, ale z tyto mm, scénáře, v těchto scénářích nemáme žádné informace o nich, takže jsou neúplné. A to by znamenalo, že by nebylo možné, aby provozovatele eh, mm, eh, mm, mohli učinit správná opatření. To, co jsme tady mm, provedli, v tom se ještě musí pokračovat tato agentura AEK, musí se tam zapracovat další pojmy, standardy, další je ono výzkumné společné centrum. My jsme toto EJC, JRC požádali, aby nás podpořilo eh, kvalitativními posouzeními, posouzeními na eh, dopadu na životní prostředí. A to je založeno na modelu, který sleduje různá území, různá teritoria zvlášť. To je velice důležité, protože, jak jsme slyšeli, tak hodně závisí na geologii eh, příslušného místa. Není možné tady vyslovit nějaké obecné, něco obecného. Tak ehm, že toto jsou požadavky na kvalitu půdy a vody a pak spolupráce eh, s USCPA. Tady spolupracujeme naše generální ředitelství s nimi a chceme si vyměňovat vědecké informace Ehm, protože EPA ehm, dělá spoustu analýz a studií a pak právní analýza ehm, e, ekologické aky e, toto e, vyžaduje, takže členské státy mají zajistit, aby tyto standardy byly kompatibilní. Musí se dodržovat všechny relevantní směrnice a komise posoudí, jestli ekologické aky je účinné na základě získaných informací. Předám slovo zase vám. Děkuji. Děkuji pěkně, takže na závěr můžeme samozřejmě uvést, že Evropská unie má jasný e, záměr spolehat se na vlastní energetické zdroje. Prilicový eh, plyn může přispět k zajištění dodávek plynu, poněvadž podíl dováženého plynu e, tak jako tak bude narůstat. Proto jsou e, Eh, proto je tento vývoj pro Evropu zajímavý. Nicméně ten eh, eh, plyn si musí teprve najít místo na trhu. Odbyt musí být tedy jeho těžba ekonomická. A veškeré otázky související s dopadem na životní prostředí musí být brány v úvahu velice seriózně. Ta situace samozřejmě dá ještě zlepšit. Jsou tady zatím nedostatky v znalostech a odhadech rizik. Je potřeba také konzultovat eh, veškeré projekty předem s eh, veřejností, protože přijetí ze strany veřejnosti je klíčovým faktorem. Jsme rovněž přesvědčeni o tom, že pokud eh, se budou technologie nadále rozvíjet, a o tom si, s tím si můžeme být jisti, tak by brzy mohla začít komerční těžba. Jsme nyní ve fázi, kdy zkoumáme, zda je nutné zlepšit regulační rámec, tak abychom se e, připravili e, na možnou komerční produkci, e, kterou nemůžeme očekávat dříve než za tři roky. Počítáme spíše s rokem 2020, což je velice důležité, poněvadž máme tím pádem čas situaci posoudit a učinit příslušné kroky tak, abychom zajistili, že vše je provedeno správně. Komise samozřejmě sleduje vývoj v této oblasti, aby zajistila eh, další eh, adaptaci legislativy. Musíme zajistit vysokou úroveň bezpečnosti, kterou všichni očekáváme. A samotné firmy také musí zlepšit firmu a zavádět nejlepší Eh, postupy. Je zde potřeba monitorovat vývoj situaci, ale zároveň se vyhnout nějakým uh, ukvapeným akcím, uh, které by nám mohly zabránit v nalezení ideálního řešení v řady otázek, které souvisejí jak s nezávislostí dodávatelů plnů, tak s přijetím ze strany veřejnosti. Děkuji, pane předsedo. Srdečně vám děkuji, takže nyní eh, máte možnost eh, klást otázky. Pan Šimanský nejdříve. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, že toto je velice časově náročné, ale musím také říct, že to stojí za to, poněvadž jsem se tady dozvěděl řadu věcí především ve srovnání se zasedáním včerejší, včerejším zasedání výboru pro životní prostředí, kde ty prezentace nebyly eh, tak nabité informace nedovol té otázku týkající se eh, emisních stop, protože jsou tady rozporuplné situace. Na jedné straně eh, slyšíme, že emise z, u, u břidlicového plynu i u běžného plynu jsou o 50% nižší, než je tomu u uhlí. A na druhé straně jsme slyšeli od pana Havarda, že ta situace je doslova eh, alarmující, poněvadž eh, ta eh, emisní stopa u břidlicové plynu je mnohem vyšší než u uhlí. Proč jsou tady tak velké rozdíly v těchto výpočtech a těch analýzách? Je pravdou, pane Hovarde, pane profesor Hovarde, že vy jste využíval ta období, který, se kterými nepracoval ten Mezinárodní klimatický panel? kdy se pracovalo se sníženou úrovní e, úniku, e, což je běžnější v Rusku než v Evropě, kde e, únik je trojnásobně menší než v Rusku. Jaký je důvod těchto odlišných výpočtů? Děkuji, paní Kolářská-Bobinská. Děkuji. Zažili jsme, eh, slyšeli jsme dnes eh, prezentace se velmi vtěčná za to, že komise bere v úvahu různé zdroje a že to sleduje eh, velmi uváženým způsobem, protože včera, jak řekl náš kolega na výboru Envy, tady byla jedna zpráva prezentována jedním institutem, ale vedla k závěru, že se řeklo, udělejme moratorium, protože tohle je opravdu nebezpečné pro životní prostředí, zdraví a tak dále. Takže chápu, že jste mm, v procesu měření, sledování, posuzování a pro mě to je klíčové. Rozumím také, že máme takovou diverzitu geologickou v Evropě, že asi nebude existovat jedna, jedno řešení, jedna možnost měření, které budeme moci aplikovat tak v různých situacích. Takže to je otázka na vás, pane předsedo. Jak jsme neslyšeli, eh, DG eh, zástupce DG Envy a DG eh, Energy. Můžeme spolupracovat s Envy tím, že třeba vypracujeme posouzení o břidličném plynu a budeme sledovat různé aspekty a měření nebo opatření, to je jedna věc. Druhá, v polském tisku je, se opakovala jedna věta, kterou jsem, jsem chtěla, abyste mi ji Eh, sdělili, nebo já jsem pochopila, co jste říkal, ale můžete na to říct ano nebo ne. Mm. Německý komisař Ettinger řekl, že Evropská komise v příštím roce eh, mm, bude zastupovat, eh, přijde se standardy Evropské unie, které se týkají těžby, nebo ne, nespecifikoval, jestli to bude regulační standardy nebo nějaké jiné tak bych prosila odpověď, stali ano či ne. Děkuji. Děkuji, kolega Rota. Ano, děkuji. Já si myslím, že je dobré, že se tímto tématem zabýváme. Je to téma černobílé, mám takový pocit, pravda bude asi někde uprostřed. To znamená, že jsme Eh, mohli slyšet různá stanoviska. U nás se již vrtalo, probíhalo tam frakování eh, Exxon Mobilu. 24 tisíc litrů chemikálií bylo čerpáno do půdy a nikdo vlastně neví, jaké chemikálie tam byly použity. 24 tisíc litrů. Ano, a starostové to nepokládají za moc dobré, proto eh, se domnívám, že je dobré to, co řekl eh, polský kolega, že se vedl dialog se zástupci místních eh, orgánů. Pokud chceme zavádět takovouto technologii, pak je nutné mít výměnu názorů na nejrůznějších politických úrovních. Rámcová legislativa je také ne nezbytná, musí být možná eh, přizpůsobená a co můžeme očekávat od komise a je možné nepoužívat chemikálie, to je otázka na experty, protože to vyvolává určitý té nepříjemné pocity. Již vznikly občanské společnosti a e, organizace, e, také starostové. To nepokládají za příliš dobré, že se tam čerpá tolik chemikálií do země. Ano, takovýchto starostů pana Langeho je hodně, je jich tam nejvíce německých. Ale e, další otázka, pan Kelly. Thank you very much. Děkuji pěkně. Břidlicový plyn může přispět k zajištění dodávek plynu, ačkoliv eh, je pravděpodobné, že bude narůstat poměr importu, podíl importu. pokud se rozhodneme, z ekologických eh, či finančních důvodů pokračovat v rozvoji těžby břidlicového plynu. Jaký dopad to bude mít na konkurenceschopnost evropských společností a zajištění dodávek? A další věc, pokud eh, nepřistoupíme k rozvoji břidlicového plynu, eh, budeme také odmítat import břidlicového plynu například z USA? Kolega Sonik. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pane ano, vy jste řekli, že eh, podnikáte určitý výzkum, že eh, děláte pozorování eh, relevantně podle legislativy. Jaká legislativu máte na mysli? A druhá otázka. Aplikuje komise podobné postupy eh, s odkazem na eh, eh, těžbu ropy a mohl, mohlo by to vést také k rozpracování nové legislativy. A třetí otázka. Mám dojem, že Evropská um, komise aplikuje selektivní, používá selektivní přístup k otázkám životního prostředí. Co jste udělali? Ehm, eh, ze vztahu k potrubí Nord Stream. Nic se neudělalo, eh, přestože existuje usnesení Evropského parlamentu, v kterém jsme vás vyzývali, abyste posoudili rizika a nebezpečí, která se vztahují eh, k tady Balckému moři, zvláště je to místo, kde potrubí kříží nebezpečné území v hm, hm, Povalském moři, tam, kde by mohlo být nalezeny ještě nějaké hm, vojenské zbraně. Danke sehr, Herr Kollege Martiniewicz. Ano, kolega Mackiewicz. Děkuji, paní předsedající. Pan Howard bardzo skeptycznie odniósł się. Děkuji, pane předsedo. Pan Howard e, vyjádřil skeptický názor, pokud jde o rozvoj trhu s břidlicovým tr- e, plynem e, v USA. To mě, mě překvapuje, protože byl to právě břidlicový plyn, který způsobil doslova revoluci na trhu s plynem v USA. Zástupci eh, komise hovořili o nové legislativě a pokud se podívám na vrtné společnosti, na těžební společnosti, které eh, chtějí těžit eh, břidlicový plyn v Evropě, tak tato legislativa by pro ně byla přínosná. Eh, slova pana Karabuly mne přesvědčily o tom, že v Polsku probíhá kvalitní monitoring a dozor nad touto činností a myslím si, že nastal čas eh, k rozvoji eh, této těžby a Myslím si, že je potřeba spolehat se na naše vlastní údaje a ne pouze na eh, informace z USA či Kanady. Položil jste otázku? Ku? Eh, zatím... Paní Rivazi, chtěla jste se na něco ještě zeptat? A ano, prosím, máte minutu. Euh, ano, od dnešního dopoledne, kdy jsme byli v komisi, bylo řečeno, že budou předloženy zprávy o dopadech eh, této technologie. Chtěla bych vás tedy informovat o tom, že ve Francii eh, bylo rozhodnuto eh, na základě žádosti občanů, že bude zakázáno používat hydraulickou frakci, frakci Eh, protože to má eh, dopad na vodu i kvalitu vzduchu. Problém je tedy v tom, zda provozovatelé mají eh, jinou technologii, která není eh, škodlivá. Eh, já tento problém vidím ale také evropsky. Existují určité nedostatky v evropských předpisech, hlavně co se týče dopadu a to v souvislosti s velikými pánvemi. Zároveň ve směrnici o vodě nemáme nic o chemikáliích, které se používají při této technologii. Já bych chtěla požádat, aby komise po, eh, ještě posílila eh, evropskou legislativu eh, v tomto smyslu, tak aby ve Francii, v Polsku nebyly používány škodlivé technologie. My máme právo žádat o lepší ochranu. To je skutečně otázka v odpovědnosti evropských poslanců. Ano, eh, my bychom eh, eh, nevěděli, jak to vypadá v Polsku. Kdyby, asi byste toho věděl víc, kdybyste byl přítomen během prezentace pana Karabuly, to by bylo užitečnější. Dobře, děkuji, to si můžeme vyjasnit mezi sebou, ale teď ne, žádná diskuse o postupu, máme 10 minut času. Takže přece jenom diskuze o postupu. Kolegovi Langencovi to nemohu zakázat. Chci udělat eh, poznámku. Myslím si, že to je zneužití slyšení, když eh, kolegyně sem eh, přijde s televizním týmem a takovou to konstataci a nenaslouchá vůbec. To myslím není korektní. Prosím tedy ale obráceně je to možné také vidět. Jsou zde také další eh, televizní týmy. To platí pro všechny eh, politické skupiny. Ani tam nesmíme provádět televizní show. Ano, to je v pořádku. Mě také nikdo neřekl, že tady bude televizní eh, show. Nikdo se mě na to nezeptal. Tak prosím, pokusme se však nyní eh, velmi slušně ukončit tuto část slyšení. Pokud nebylo možné provést a dělat to, co zde Proběhlo, tak to probereme později. Ještě chci dát možnost zástupcům komise a expertům, aby zodpověděli na otázky. Pokud pak budeme mít ještě možnost diskutovat o dalších věcech, tak prosím. Kdo chce odpovědět na položené otázky? Ne všichni to mohou učinit, ale kdo má co říct, prosím, chci dát slovo zástupci agentury. Dovolte, abych eh, se pokusil odpovědět eh, na pár spoložených otázek. První se týkala eh, vlastně těch dvou různých informací o emisích CO2, která jsem zmínil já a profesor Howard. Studie Mezinárodní agentury pro energii cituje eh, studii Cornell. Jsou tam dvě, dva hlavní rozdíly. Jeden spočívá, nebo jeden se týká 20-letého, eh, respektive, respektive 100-letého období, kdy se uvažuje, nebo kdy se měří tyto emise. Je to totiž eh, doporučené období ze studie IPPC z roku 2007. Jak profesor Howard správně poznamenal, možná to eh, není eh, vědecky ideální přístup. Jsou argumenty pro používání krátkodobějších horizontů, které lépe vyjadřují chování CO2 v atmosféře. jsou také zprávy které vych- o emisích CO2, které vycházejí ze studií IPPC. Pokud eh, budeme chtít změnit eh, eh, toto měření, tak se to bude muset týkat emisí nejenom z břidlicového plynu, poněvadž ten samozřejmě představují pouze zlomek emisí metanu jsou zde ještě další zdroje tohoto plynu. Takže to je vlastně zdroj rozdílnosti těchto výpočtů. E, druhá otázka se týká množství metanu uvolňovaného do atmosféry. Profesor Howard řekl, že používá určitý rozsah a Zmínil také, že Mezinárodní agentura pro energii uvedla hodnoty, které jsou vlastně mezi těmi eh, krajními a ukazuje se, že to číslo, které bylo zmíněno, představuje nejhorší hodnotu. Je to tedy eh, veškerý metan, který je uvolněn eh, během procesu frakování my jsme tedy použili eh, odhad eh, ze strany eh, Mezinárodní agentury pro energii. Je rovněž pravdou, že pokud, budete, pokud se budou používat osvědčené postupy a zamezí, zamezí se spalování a uniku plynu, tak se dostaneme pod tuto hodnotu, která zde byla zmíněna. Další otázka, kterou mohu okomentovat, e, je e, obsah chemikálí v té e, kapadeně používané pro frakování. Jsou v podstatě dva typy. Jednak jsou to polymery a voda, která obsahuje další chemikálie. kdy jsou další druhy polymerů a jsou to všechno polymery, které se používají i v potravinářském průmyslu, přestože eh, se eh, liší ve svém složení. Nicméně je eh, zde snaha snížit mm, jaksi, negativní vlastnosti těchto polymerů na úroveň které, polymerů, které se používají v potravinářství. Jak jsem tedy řekl, tyto polymery se používají také v řadě dalších průmyslových procesů. Pane Havarde? Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem jenom trošku více eh, komentovat rozdíly mezi naší studií a těmi ostatními. Jsou to dva rozdíly. Eh, to je časový rámec analýzy a eh, pak také počet úniků metanu. Co se týče množství úniků metanu, tady jsme použili, myslím si, tu nejlepší informace, které byly k dispozici. Když se podíváte na aktuální počet období flowback, tak je to nižší než než to, co bylo zveřejněno eh, agenturou pro živní prostředí. Eh, jeden z klíčových poznatků je, jaký je životní cyklus takového vrtu, protože eh, ten, ta vý, výroba, jaká je výroba v životním cyklu, to znamená, ten propočet je velice citlivý, to bychom měli všichni vědět. Mm, my jsme si tady zdali sedmileté průměrné období, Ehm, na vrty. Já myslím, že to je dobré číslo. Poslední čísla z EPA mluví o 13 ehm, eh, letém období nebo životním cyklu a to asi nebude rozumné. Eh, a Určitě eh, tady máme nové technologie, ehm, pomocí ní budeme vědět, jaký je tento životní cyklus, ale je to, je to dosti velká nejistota. Co se týče časového rámce, ano, IPCC ve svém, ve svém mluví o eh, stoletém časovém období v roce 2007 ve zprávě. Bylo řečeno, že potřebujeme ještě společnou základnu pro tato srovnání a mluvilo se o stoletech, e, zatímco jinde se mluví o tom, že musíme věnovat pozornost 20-leté analýzy a je tu jasný signál, že se vzájemně zbližují tyto analýzy, musíme se na to podívat. Program pro životní prostředí OSN vydal zprávu v tomto létě a zdůrazňuje potřebu toho, aby vlády více věnovaly pozornost těmto emisím skleníkového plynu a také metanu, a to z dvou důvodů je zapotřebí udělat rychlý pro pokrok v boji proti eh, globálnímu oteplování a za druhé musíme obrátit pozornost na krátkodobé oteplování. Eh, to je to, co eh, může nastat brzy a musíme jednat, pokud budeme chtít tady proti tomu bojovat. Takže oba časové rámce jsou důležité, zvážili jsme oba ale opět, eh, když se podíváme na všechny studie, které byly zveřejněny, tak naše studie je konsistentní s ostatními. Říkáme, když se podíváte na eh, období menší než 50 eh, let, mm, tak mm, tady nemáme žádné, žádné informace o tom footprintu. Děkuji vám. Máme tady zjevně diskrepance v posuzování těchto faktorů. To je asi důležitý bod komise. Nevím, kdo by tady ještě chtěl krátce za komisi odpovědět. Myslím, že oba eh, dva. budou velice stručný. Byly tady dvě otázky. Mm, obě se vztahují ke stejné věci. Eh, na jedné straně eh, jsme byli, pozáta, poža, jsme byli tázáni, jestli tady máme selektivní přístup, tím, že jsme trošku negativnější vůči břidličnému plynu. Na druhé straně, jestli tady existuje nějaké legislativní meze mezera, kterou musíme zaplnit jestli to je nějaké vakuum legislativní. Já si myslím, že nepoužíváme selektivního přístupu vůbec. Toto AKI životní prostředí se vztahuje ke všem projektům, včetně břidličného plynu, ale ne výlučně břidličného plynu. Členské státy jsou zodpovědné za to, aby provozovatelé pracovali plně v souladu s opatřeními životního prostředí a s požadavky. Máme tady legislativu případem, je směrnice o posouzení dopadů, pak rámcová směrnice, směrnice o povrch, podzemní podzemních vodách a REACH nařízení, to je to, o čem jsem mluvil. V současné době, jak eh, jsme oba řekli, mm, eh, dáváme dohromady informace a sledujeme, co se děje vědec, tedy vývoj vědeckých projektů. A na základě těchto informací, které pozbíráme eh, z nejrůznějších studií, o kterých jsme oba mluvili, budeme moci posoudit, jestli je tu potřeba udělat něco dalšího, anebo jestli aký je účinné. Jen ještě bych to chtěl doplnit. Je tu řada otázek, to, co říkala paní eh, Kaláska, pan, tedy pan Ettinger, eh, možná byl špatně pochopen, eh, když říkal, mluvil o příštím roce. Já myslím, že to je otázka, na kterou se musí podívat komise. Je tu řada informací, které sdílí informace, zabývají se tím hlavně tři komisaři, komisař Hildegard, komisař Potočník a komisař Ettinger. A e, já si myslím, že jsme tady ukázali přesně situaci. My sledujeme celou situaci, musíme ji posoudit, musíme přijít s návrhy. Pokud budou důkazy, že se něco musí udělat a víte, že jsme vázáni tímto posouzením dopadu a že musíme pochopit, co se děje správně. Veškeré poznatky e, a důkazy, které jsme neslyšeli, nám ukazují, že tady je potřeba to sledovat a pečlivě posuzovat a k panu Kelimu. Chtěl bych pouze říct ano. Nejlepší eh, předpoklady, které tady máme pro přílišný procent, je 5 až 10 domácí spotřeby EU, to je 500 BCM v současné době takže si můžete sami toto propočíst, ale eh, co se týče využití všech stávajících eh, pol, eh, polí plynových, tak je zapotřebí mít ještě větší dovozy, než je máme teď. Takže, jak říkám já, diverzita celého portfolia je naprosto klíčová, co se týče bezpečnosti dodávek a také konkurence gas to gas. To je něco, co chceme zajistit. Danke, Herr Reinecke noch. Děkuji, ještě pan Reinecke. Uh, Já bych rád uh, se věn, vrátil k dvěma otázkám. Jednak uh, jedna už byla zodpovězena, druhá se týká vývoje společných standardů. Samozřejmě žádný standard, žádná norma není tak dobrá, aby ji nebylo možné ještě zlepšit. S tím samozřejmě souhlasím. A pokud jde o frakování břidlicového plynu, tak to je samozřejmě odlišná technologie od eh, eh, technologie používané pro konvenční plyn, takže je potřeba tady také ty normy eh, vyvíjet. A potom tady byly ještě další dvě otázky, které se týkaly možnosti frakování bez použití chemikálií. v geotermálních eh, vrtech. Ano, existují takové vrty, kde se eh, chemikálie nepoužívaly. Nicméně tuto technologii je potřeba otestovat. Všichni se mě eh, ptají, jestli existuje nějaká technologie, která nevyžaduje žádné kapaliny a pokud bych tu Eh, kdybych odpověď měl, tak bych eh, asi nevučil na univerzitě. Měli bychom eh, zájem nasměrovat právě na frakování za použití vody a snažit se snížit obsah chemikálí a jejich koncentraci v této vodě. Druhá otázka se týkala zlepšení dialogu mezi společnostmi, které těží břidlicový plyn a eh, obyvateli. Eh, já v tom přímo nejsem zapojen, ale co jsem slyšel, tak Exxon Mobil eh, zahájil dialog, v rámci nějž si dokonce najeli mluvčí, jejímž úkolem je vytvořit prostředí pro komunikaci s obyvateli ale čeho jsem byl zatím svědkem, jakožto účastník podobných for, například v Berlíně, a také v německém parlamentu, tak eh, ten proces komunikace tady v tomto případě je opravdu prvotřídní. Zatím jsem eh, neviděl lepší. Tolik z mé strany. Děkuji vám srdečně a na závěr dávám ještě slovo polskému předsednictví. Omlouvám se, nevěděl jsem, že se chcete také vyjádřit. Polské předsednictví, prosím. Hi, uh, my name is Mike Griffin. I'm from Carnegie. Mike Griffin, jsem z univerzity. Dr. Howard mě už zmiňoval, předtím ne jmenovitě, ale eh, mluvil o jedné z publikací. Uh, které jsem se účastnil. Chtěl jsem, promiňte, někdo mi řekl, že polské předsednictví eh, chce něco říct. Was denn jetzt los hier? Co teď tady děje? Nemůže teď mluvit každý. Who's here responsible? Kdo je, prosím, odpovědný za polské předsednictví? No, my jsme zástupci polského předsednictví. A Máme tady vynikajícího profesora, eh, profesora Griffina, který byl eh, citován profesorem Howardem a proto si myslíme, že v duchu eh, vědecké diskuze bychom mohli přednést některá fakta, poznatky, pokud nic nemáte proti tomu, abychom vám všem poskytli informace. Ja, es tut mir sehr leid. Je mi velmi líto, že jsme tedy pozvali některé dámy a pánové a mezi politickými skupinami toto bylo eh, dohodnuto. Tyto osoby mají právo se vyjádřit. Eh, je vynikající, že je zde další expertní tým. Eh, chápu, že chce také korigovat to, co bylo řečeno, ale nemohu mu dát slovo. Možná, že není správné to, co udělám, ale taková jsou pravidla já teď nemám možnost vám dát eh, slovo. Eh, poprosím, abyste eh, mi toto vložil do dopisu a já to rád předám všem našim kolegům, tak aby všichni chápali, že chcete korigovat to, co bylo nesprávně řečeno za vás. Samozřejmě, že by mohl hovořit eh, ještě další zástupce, ale slibuji vám, pokud mě dáte opravu eh, eh, toho, co bylo řečeno nesprávně, tak rád tuto opravu předám všem kolegům, kteří zde jsou. Dobrá, děkuji srdečně všem zúčastněným na debatě. Bylo to namáhavé, ale zajímavé. Získali jsme mnohé informace. Eh, vidíme, že je nutné se informovat a každopádně tímto tento proces není ukončen. Děkuji vám a za dvě, tři minutky začneme schůzi koordinátorů. Děkuji vám.